Mes Drazí kolegové, dobrý den. Není tady kladivo. Mes Drazí kolegové, zahájíme naše jednání. Zaujměte vaše místa.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 Eh, tady poradci z EPP jsou velmi hluční dnes ráno. Allez, nous allons commencer. Takže zahájíme naši práci, prosím. Co se týče návrhu programu, může být přijat, nejsou žádné námitky. Jste příliš hluční. Tak můžeme teď už skutečně zahájit naši práci? Dobře. Takže návrh programu může být přijat, pokud nejsou námitky. Sdělení předsedkyně. Ve vaší složce najdete rozhodnutí, které přijali koordinátoři během našeho zasedání 18. července. Rozhodnutí byla rozdána a jsou k dispozici také na intranetu, protože teď jsme trochu ekologičtější a využíváme výpočetní techniky. Nazývá se to e-committee a pokud nemáte námitky a nebudete mít námitky do 12.30, tak tato rozhodnutí budou přijata výborem dopravy. Další sdělení. Vaši předsedkyně to se týká směrnice Evropského parlamentu a rady novelizující směrnici 2008-96 ohledně zprávy bezpečnosti eh, silniční infrastruktury. Je to zpráva paní Ajuto. Ve vaší dokumentaci najdete text směrnice ohledně zprávy bezpečnosti silničních infrastruktur. Hlasování na výboru TRAN se konalo 10. ledna 2019. A v rámci mandátu TRAN naši vyjednavači společně se spravodajkou paní Daniela Aito vyjednali text jménem parlamentu s radou a Evropskou komisí. A náš výbor stvrdil interinstitucionální prozatímní dohodu hlasováním 4. března. Mezidobí právníci lingvisté dokončili text a výsledkem je korrigendum, které odráží veškeré změny, ke kterým došlo po jeho přijetí. Jsou to také změny jazykového charakteru, jsou méně závažné a jsou čistě technického charakteru. Ale novinkou je, že vzhledem k tomu, že paní Ajuto, to znamená naše bývalá zpravodajka, nebyla opětovně zvolena tak to vypadá tak, že eh, opravný proces, který je obvyklý v takovém případě, je tedy přijat a já vám to již navrhuji, že bychom přijali tento text, když by byly námitky. Pokud by byly námitky, prosím, předejte je do konce dne našemu sekretariátu. Pokud tedy budete mít nějaké námitky ohledně tohoto bodu. V tomto sále máme návštěvníky a chtěla bych přivítat studenty z aplikované vědy z Vecfalska. Je to skupina, která byla pozvána panem Ertugem. Drazí studenti, vítejte na našem výboru dopravy. Je to velice důležité zasedání, protože tady budeme mít eh, zastoupeno finské eh, předsednictví, budeme tady mít ministrině dopravy a ministrině hospodářství. Vidíte, můžete být ženou a můžete spravovat důležité portfolio v Evropě. V každém případě vás vítáme a můžeme je potleskem přivítat. A hned zahájíme naše jednání tím, že přivítáme zástupce finského předsednictví a rady je mi velkým potěšením přivítat paní Sana Marin, která je ministriní dopravy a e, komunikací. Vítám také paní Katry Kulmuny, která je ministriní hospodářství. Vítám vás. Přeji vám mnoho úspěchů ve vašem předsednictví v rámci Evropy. Víte, že finské předsednictví má celou řadu eh, priorit a představila eh, tyto priority a představuje během eh, také tohoto týdne. Budeme mít příležitost s vámi detailně prohovořit oblasti, kde jste odpovědné, budeme hovořit o vašich prioritách, o tom, jakým způsobem budete naplňovat tyto priority. Jsem ráda, že tady máme trio vlastně tří žen v této oblasti, protože víte, že v současnosti hm, je snahou prokázat, že tento obor dopravy není výlučnou záležitostí mužů. A dále jsou tady hm, důležité otázky ohledně tohoto oboru dopravy. Máme tady obrovský deficit. Víte, že v dopravě máme 30 skleníkových plynů. Všichni dnes hovoří o klimatické změně. A musíme si uvědomit, že to je vlastně jediná oblast, kde není zatím možné od roku 1990 snížit procento těchto skleníkových plynů, takže je nutné, aby i doprava řešila tuto zásadní otázku. Pak tady máme také sociální záležitosti. Víte, že zde dochází někdy k sociálnímu dumpingu. Je tady celá řada problémů a zároveň zastupujete finské předsednictví, takže nám předáte jakési klíče technologie. Vy jste v určitém předstihu, zvláště z hlediska digitálních dat v Evropě, takže nás seznámíte s těmito novými myšlenkami. A další věc je důležité, abychom byli otevření vůči těmto novým myšlenkám v tomto oboru, který je důležitý, ať už je to námořní doprava nebo letectví. Co se týče této rozpravy a diskuze, já budu velmi přísná Budete mít každá 10 minut, pak bude první kolečko s koordinátory. Koordinátoři budou mít dvě minuty na položení otázek, pak předáme slovo ministriním a poté budou hovořit další poslanci. Vítejte u nás na výboru dopravy. Paní ministrině dopravy, máte slovo. Chair, Thank you. Vážená paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za laskavá slova. Já jsem potěšena, že tady mohu být eh, dnes s vámi a diskutovat s vámi eh, otázky dopravy. Vážení eh, poslanci, vážené poslankyně, jsem potěšena, že zde mohu být, abych s vámi diskutovala priority finského předsednictví Rady. Evropané mají zájem o Unii, která bude e, přinášet pozitivní a konkrétní výsledky s dopadem na jejich každodenní život. Abychom takových výsledků dosáhli, musíme úzce spolupracovat. Před EU stojí velké výzvy. Potřebujeme praktická a zásadní opatření Eh, abychom řešili klimatické změny a abychom se na ně připravili. Také musíme plně využívat příležitosti, které nám eh, skýtá eh, digitální transformace. Změna vyžaduje nasazení a odhodlání. Zaměřením všech opatření by měly být především občané. A jakou v tom sehráváme úlohu my? My vytváříme cestu pro nové myšlenky a umožňujeme změnu. Naším vodítkem musí být řešení hlavních výzev stojících před EU a řešení očekávání evropských občanů. EU musí být schopna rozhodovat a zavádět to, co bylo dohodnuto. Ten konkrétní výsledek je důležitý. Obecně priority našeho předsednictví se drží klíčových prvků nové strategické agendy. EU může ukázat svůj smysl tím, že vytvoří blahobyt a prosperitu, který, eh, které budou sociálně, ekologicky a ekonomicky udržitelné. Naším cílem je silná, jednotná a dobře fungující EU. V odvětví dopravy čelíme velkým otázkám zlepšení infrastruktury, omezení emisí a využití digitalizace a nových technologií. Pokud jde o dopravu, Finsko definovalo čtyři strategické oblasti. Jsou to digitální dopravní služby, automatizace dopravy, bezuhlíková doprava a datová ekonomika. Jsem přesvědčena, že zaměření na tyto oblasti přispěje k udržitelnému růstu v EU. Zásadní a rychlé snižování emisí v odvětví dopravy je nezbytné, chceme-li dosáhnout eh, celoevropských cílů v oblasti klimatu. Data a dobré propojení jsou klíčové pro eh, hladké, nákladově efektivní a eh, k životnímu prostředí ohleduplné služby. My jsme si v oblasti dopravy a komunikací proto zvolili moto chytré spojení ve prospěch udržitelného růstu. To e, odráží nejen budoucnost dopravy a komunikací v digitální době, ale také budoucí potřeby v rozvíjejících se sítí. To znamená, že evropská politika dopravy a komunikací musí být chytrá a udržitelná. E, páteří dobře fungující a konkurenční e, společnosti jsou spolehlivé dopravní služby orientované na zákazníka. Měli bychom tedy regulaci eh, mobility řešit komplexně, nejenom z hlediska opatření zahrnujících individuální dopravní eh, módy. Evropa potřebuje hladce fungující dopravní služby. A širší nabídka dopravních služeb otevře velké možnosti pro udržitelný růst a konkurenceschopnost v Evropě. Bezpečná automatizovaná doprava formou různých typů dopravy si zaslouží podporu. Automatizace je jedním z hlavních nástrojů, jak podporovat udržitelný růst a konkurenceschopnost v Evropě. Pokud jde o dopravu, automatizace může přispět ke zlepšování bezpečnosti a efektivity a může řešit environmentální a klimatické výzvy. Data musí být takovým hlavním eh, eh, palivem pro evropský udržitelný systém dopravy. Odvětví dopravy je jedním z prvních odvětů, odvětví, kde lze eh, lépe využívat data a tak dosáhnout hmatatelných výsledků. Například mobilita jako služba, eh, tento koncept a koncept eh, autonomních vozidel eh, se stále rychleji rozvíjejí. Data by měla přispět k nákladově efektivní dopravě, která bude ohleduplná k životnímu prostředí. Abychom rozvíjeli digitální služby a automatizaci, musíme zvýšit přístup k datům, interoperabilitu dat a také zlepšit kvalitu a zpracování dat. V Cílem Finska je vyvolat celoevropskou debatu o zásadách tzv. datové ekonomiky. Klíčovou prioritou finského předsednictví je, aby EU stála v čele celosvětových snah v oblasti klimatu. Myslíme si, že z EU se může stát nízkouhlíková ekonomika, která bude na světě nejkonkurenceschopnější a zároveň sociálně inkluzivní. Finsko chce podporovat ambiciozní e, cíle snižování emisí u všech druhů dopravy. Doprava je odvětví, kde lze e, e, nákladově efektivně snižovat množství emisí. Také za tímto účelem je třeba zkoumat možnosti digitalizace a automatizace. Přechod od ekonomiky založené na fosilních palivech k nízkouhlíkové ekonomice a bezuhlíkové ekonomice je zásadní v dopravě i v jiných odvětvích. A toto téma budeme řešit na Radě ministrů pro dopravu v září. Finské předsednictví chce pokračovat v práci na otevřených legislativních textech. Také bychom chtěli využít příležitost a diskutovat o strategických prioritách v oblasti dopravy. V oblasti podzem, pozemní dopravy se za, budeme zaměřovat na práva cestujících v železniční dopravě a na uh, eurovinět s cílem cílem, aby bylo dosaženo obecného přístupu. Jsme připraveni začít jednání o sociálním a tržním pilíři prvního balíčku eh, o mobilitě, až se dohodnete na vyjednávacím mandátu. Pokud jde o intermodální otázky a sítě, budeme pokračovat v práci na návrhu eh, chytrých eh, transevropských sítí TENT e s cílem dosažení zase dohody k obecnému přístupu. Pokud budeme mít čas, budeme připraveni i zahájit jednání s vámi. Pokud jde o elektronické informace o nákladní dopravě, FT. Tady bychom chtěli uzavřít diskuse s vámi. Chceme také nadále pracovat na úpravě letního času. V oblasti letecké dopravy budeme eh, se snažit eh, podpořit podpis a uzavírání dohod s třetími zeměmi. Eh, také chceme vrátit na program otázku eh, práv cestujících v letecké dopravě. Ale než budeme protlačovat legislativní návrh, je třeba, aby se rada schrnula situaci, protože naposledy se tento návrh diskutoval na radě před čtyřmi lety. Eh, v námořní dopravě budeme koordinovat postoje EU na jednáních Mezinárodní námořní organizace. Také budeme posilovat eh, globální úlohu EU v udržitelnosti digitalizaci a automatizaci. Během finského předsednictví zorganizujeme několik akcí, které mají stimulovat diskusy o budoucích politikách dopravy a komunikací. A při této příležitosti bych vás chtěla vyzvat, abyste k tomuto dialogu také přispívali. Budeme organizovat konference pro zúčastněné strany spolu s komisí. Budou to takzvané dny digitální dopravy, eh, které poskytnou evropský náhled na digitální integrální řešení otázek dopravy a mobility. Eh, vzhledem k probíhající reformě jednotného evropského nebe uspořádáme konferenci na vysoké úrovni o budoucnosti jednotného evropského nebe. Konference na vysoké úrovni o datové ekonomice bude další akcí. Jejím smyslem bude diskutovat eh, o budoucnosti EU v datové ekonomice. Za finského předsednictví se odehrají dvě rady ministrů dopravy. 20. září to bude Rada ministrů dopravy v Bruselu, kde se bude, budou diskutovat aspekty dopravy v souvislosti s strategickou dlouhodobou vizí EU eh, klimaticky neutrální eh, ekonomiky. Druhá rada ministrů dopravy se bude konat 3. prosince 2019 v Bruselu. Pokud se to datum eh, pamatuji dobře, buď 3. nebo 2. prosince. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, dopravní otázky jsou eh, v zájmu veřejnosti a ukazuje to, jak moc dopravní politika má vliv na každodenní život eh, Evropanů. Občané i průmysl od nás, kteří vytváříme politiky, mají velká očekávání ta laťka je nasazena vysoko a to nás určitě přiměje k tomu, abychom pracovali ještě efektivněji a snažili se dosáhnout společných cílů. Já jsem vám tady představila dlouhý seznam záležitostí, kterými se chceme zabývat. Je vidět, že to je hodně práce a já jsem tedy připravena se tohoto úkolu zhostit. Naše spolupráce s vámi má důležitou úlohu, chceme-li udělat pokrok u těch jednotlivých záležitostí a proto si ráda vyslechnu vaše názory na to, jak parlament a rada mohou společně řešit eh, výzvy, které stojí před námi. Jak už jsem říkala, myslím, že naší hlavní výzvou je nutnost digitalizace dopravního odvětví a také zajištění, aby toto odvětví bylo uhlíkově neutrální. Děkuji vám za pozornost. Ano, 10 minut je 10 minut, bravo. Takže opravdu děkujeme. Je to opravdu nabitý program pro paní ministrině dopravy. Vy jste říkala, že je opravdu už čas přejít ke změnám, že už nemáme čas si jenom tak povídat a musíme konat. Čili výbor pro dopravu je na to připraven. Já myslím, že i ti noví jsou skutečně už připraveni a všichni jsme eh, opravdu vstřícně naladěni a jedna z velkých otázek, kterou jste připomněla, je otázka klimatických změn. A teď dávám slovo vaší kolegyni. Ehm, slovo má ministrině pro dopravu. Děkuji. Vážená paní předsedkyně Karimo, vážení členové parlamentu. Je to pro mě opravdu velkým potěšením být tady s vámi dnes v Evropském parlamentu. Já doufám, že skutečně budeme mít příležitost se vidět častěji během finského předsednictví a že budeme pokračovat v naší cílevědomé práci pro evropskou konkurenceschopnost. Jsem velmi ráda, že mám příležitost dnes jednat s vámi během finského předsednictví v Radě Evropské unie protože Finsko skutečně chce, aby Evropa byla více konkurenceschopná, aby byla inkluzivnější, abychom mohli opravdu působit globálně v oblasti životního prostředí. Je třeba, aby ti, kdo rozhodují evropské politice, byli opravdu velmi ambiciozní, pokud jde o program EU. Finské předsednictví tady vidí určité klíčové prvky, které zahrnují eh, přechod na neutrální ekonomiku z hlediska uhlíku, jednotný trh, který bude skutečně velmi účinný, digitální ekonomika a také silné zaměření na inovaci, výzkum, aktivní obchodní politiku, což je důležitá vnější složka konkurenceschopnosti Evropy a také otázka schopnosti učit se. Je opravdu důležité, aby se tyto cíle proměnily ve skutečnost. Paní předsedkyně, členové výboru, jsem velmi ráda, že dnes mohu něco říci o cestovním ruchu, což je v podstatě velmi potenciální odbor pro další růst a má dopad tedy na hospodářský růst, na zaměstnanost v Evropě cestovní ruch v podstatě představuje velké, vysoké procento HDP a také zaměstnává velký počet pracovníků. Po tedy diskusích, které pokračují na téma cestovního ruchu v rámci EU během rumunského předsednictví byly přijaty závěry rady týkající se konkurenceschopnosti v této oblasti, otázka udržitelného rozvoje a také sociální soudržnosti v Evropě, udržitelnost, digitalizace a také dovednosti. To jsou skutečně velké výzvy, která, které před námi stojí a které jsou také klíčovými faktory pro úspěšnost tohoto sektoru. Eh, velkou prioritou pro finské předsednictví je dodržovat tedy tyto závěry a také přinášet podněty pro zvýšené využívání možností, které skýtá cestovní ruch. Diskuse o dalších krocích, které se budou týkat rozvoje tohoto odvětví, Samozřejmě se musí konat i na úrovni členských států, i na úrovni EU. Digitalizace je opravdu velmi strategická oblast, která se týká možnosti spolupráce v rámci posilování růstu, zaměstnanosti a prosperity. Půjde skutečně o to, abychom měli turistické politiky, které nám skutečně pomohou také zavádět digitalizační mechanismy a členské státy i EU musí tedy určit, jakým způsobem zvyšovat zisk a také tedy příležitosti, které skýtá digitalizace pro turistické odvětví. Jednou ze zásadních otázek pro cestovní ruch v Evropě je, jaká opatření členské státy a komise přijmou proto, aby se zajistilo, že cestovní ruch skutečně bude úspěšný v rámci globální ekonomiky. Dovolte, abych zde zmínila tři důležité oblasti digitalizace v rámci cestovního ruchu. Za prvé, potřebujeme efektivnější zprávu dat v oblasti cestovního ruchu. Za druhé, cestovní ruch v digitálních sítích musí být zvýšen Musíme využívat inovaci a musíme skutečně dělat vše pro to, aby se rozvíjela. A také potřebujeme eh, rozvíjet eh, digitální dovednosti v rámci cestovního ruchu, zejména ve středních a malých podnicích. Eh, abych to shrnula, vážená paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, Ekonomický růst musí být skutečně sociálně a hospodářsky udržitelný a je proto důležité, abychom v rámci transformace měli možnost vytvořit eh, společnost, která bude z hlediska životního prostředí neutrální, abychom skutečně mohli posilovat konkurenceschopnou, sociálně inkluzivní společnost, která očekává, která je také tedy v odpovědi na očekávání evropských občanů a je třeba moci si vyměňovat také názory na další vývoj cestovního ruchu v rámci EU. Děkuji vám. Ano, děkuji mnohokrát, paní ministrině. Děkuji v tomto výboru pro cestovní ruch. Představuje opravdu velmi významný eh, úhel našeho zaměření je pravda, že je třeba, aby byl mnohem udržitelnější, přijatelnější a také dostupnější. A bez tedy toho, že bychom ztráceli čas, zahájíme diskusi a já začnu koordinátory, pane Varinesku, tady, pan Varinesku tady není, kdo tedy bude vystupovat místo něj. Prosím, paní Teller máte slovo. Buďte tak laskavá, buďte opravdu velmi koncizní, máte teď slovo. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní ministrině, děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, za to, co jste říkali na téma dopravy a cestovního ruchu. Pro nás je to opravdu zcela zásadní, protože hospodářství v EU, stejně jako vnitrostátní hospodářství, závisí na účinné dopravě, proto abychom byli konkurenceschopní, abychom mohli zajistit také mobilitu našich občanů, aby měli právo vybírat si dopravní prostředky, které chtějí využívat. Pak jsou tady ale i otázky životního prostředí. Budete to řešit tedy i v rámci rámci otázek subsidiarity, co tedy můžeme očekávat v těchto dvou eh, oblastech z hlediska obecného přístupu. A pokud jde o jednotné evropské nebe, my jakožto EPP chceme skutečně na tom velmi důrazně pracovat. Chtěli bychom, aby se to co nejdříve dostalo dále a bylo by jistě velmi dobré, kdybychom na radě mohli prosadit tedy další postup za vašeho finského předsednictví. Pan, paní kolegyně Androlili se ještě k těmto věcem bude vracet později, ale já bych teď chtěla zmínit několik slov a říci, že my jakožto EPP v podstatě tady můžeme mít určité odlišné názory, pokud jde o digitalizaci, pokud jde o otázku IT. Já jsem tedy sama v této oblasti aktivní a myslím si, že je velmi důležitá tedy digitalizace právě i v sektoru dopravy. Možná, že byste nám trošičku podrobněji mohla říci, jakým způsobem tedy se bude v těchto věcech eh, postupovat a jak tedy také se bude postupovat právě v oblasti těch elektronických eh, pomůcek v rámci nákladní dopravy. A nyní přejdu teď eh, do Němčiny na moji poslední otázku. Doprava a tranzit eh, jsou eh, zásadními obory už od římských dohod a je to opravdu zásadní princip také naší ekonomiky. Jako obyvatelka Tyrolska si kladu otázku, jakým způsobem toto skloupit eh, s našimi cíly, to znamená snižovat eh, o 30 eh, toto zatížení, zvláště v brenerském, průmyslu, v brenerském průsmyku. Děkuji. Pane Artuge, za socialisty můžete mluvit. Dobré ráno. Vítám vás v Evropském parlamentu. Myslím si, že obě ministrině zde skutečně ukázali, že toto odvětví doprava, životní prostředí musí být promyšleny. Současně, že je třeba je skutečně řešit v jednom balíčku. Já velmi děkuji za vaše vystoupení. Měl bych dvě nebo tři otázky je zřejmé, že Finsko má určité zkušenosti v oblasti datové ekonomiky, například ehm, mobilita je skutečně u vás formou služby. To odvětví opravdu diskutuje o mnoha otázkách týkajících se nových modelů a já bych chtěl slyšet něco více o vašich zkušenostech ve Finsku pokud jde specificky o chytré propojení právě pro udržitelný růst, čili vy jste o tom sama hovořila, o tom, že tedy bychom měli zde mít tu možnost využívat inteligentních systémů pro udržitelný růst a jaký to bude mít dopad. Bylo to u vás tedy jednoduché, nebylo to jednoduché, eh, to by bylo pro nás velmi důležité slyšet. To by měla slyšet tedy další část Evropy. A další otázka, Byste hovořili o automatických vozidlech. Máte zde například možnost říci, zda jsou nějaké regiony, ve kterých se budou testovat tyto způsoby dopravy. A třetí otázka. Eh, vy jste tady hovořila v podstatě například o právech, právech cestujících v železniční dopravě. To je také velmi důležitý eh, myslím, balíček opatření v rámci e, našich některých členských států. Hovořila jste také o balíčku 1. Pokud je o balíčku Ček 1 v oblasti mobility, tady si myslím, že předsednictví určitě hodlá postupovat dále, ale chtěl bych vědět něco více o tom, jak tedy v podstatě má vypadat železniční doprava, protože pokud jde o železniční dopravu, co tedy bychom měli udělat my, co děláte vy, jakým způsobem mohou členské státy zde spolupracovat. Čili myslím si, že to bude asi všechno. Bylo to několik otázek, ale připadaly mi důležité. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji mnohokrát, pan Hertuk. Paní Nachtigal. Takže pan Pozazžen. Ano, já děkuji finským ministriním a dám slovo kolegům, protože si myslím, že už máme tedy domluvenou nějakou schůzku, takže ano, děkuji mnohokrát. Paní Nachtigalová, prosím. Ano, děkuji, že jste přišli mezi nás do Evropského parlamentu a dali nám příležitost položit vám pár otázek týkajících se eh, toho, jak bude vypadat také finské předsednictví. Abych měla dvě otázky. Za prvé, to se týká nového mandátu Evropského parlamentu s novými tedy politickými aspekty. My teď v podstatě chceme v podstatě dělat věci zase jinak, chceme opravdu obnovit Evropu, obrodit ji. A za finského předsednictví, co v podstatě hodláte dělat právě jinak než třeba jiná předsednictví? A má druhá otázka protože Evropská unie má skutečně zastupovat zájmy všech zemí, ale občas vidíme, že zde existují rozdíly v zájmech třeba mezi severní a jižní nebo východní a západní částí Evropy a zeměmi, které se tam nacházejí. Jakým způsobem v podstatě se budete skutečně snažit být takovým poctivým zprostředkovatelem mezi těmito různými zájmy? Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji a jménem zelených pan Kufle. Prosím. Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám naše finské kolegyně, je to opravdu velká čest vás tady mít v Evropském parlamentu. Moje první otázka eh, směřuje na ministrini pro cestovní ruch. Víme, že eh, pokud jde o cestovní ruch v oblasti cyklistiky, přináší 2 miliard, 2 miliardy eur ročně, má velkou hodnotu. Eh, celková hodnota eh, všech útrat vlastně těchto turistů může být až 40 miliard eur. Za vašeho předsednictví tedy jaké hodláte podniknout kroky, abyste eh, podpořili toto odvětví cestovního ruchu, které je ohleduplné k životnímu prostředí. A druhá otázka na ministrině dopravy. Víme, že když se mluví o tom konceptu mobilita jako služba, tak pak by eh, hlavním pilířem tohoto konceptu měla být veřejná eh, doprava a mobilita. Jak vnímáte riziko eh, u individuální mobility, že se může snižovat množství lidí v jednom autě s tím, jak se automatizují eh, auta a nakonec ta doprava bude, eh, bude vlastně objemnější jsou takové e, někdy e, obrázky toho, jak ta doprava bude vypadat, až bude automatizovaná a nevypadá to, že by mělo dojít k úbytku aut. Jak tedy hodláte e, toto zlepšit, snížit množství aut s tím, jak bude postupovat automatizace? A ještě jedna otázka k dopravě. To je letecká doprava. Mnozí z nás podporujeme přechod na významné zdanění kerosenu v letecké dopravě a mě by zajímalo, jaké konkrétní kroky chcete během svého předsednictví přejmout na podporu tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji. Za ID. Panuzos, vous êtes où? Pane Kampanozos. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Eh, sì, il mio cognome è un po' complesso, ma... Ano, moje příjmení je trochu složité, eh, eh, pokud jde o výslovnost. Já bych měla celou řadu otázek, ale dovolte, abych nejprve se připojil k těm slovům na uvítanou na adresu obou ministrině Teď bude odcházet eh, stará komise, přicházet eh, nová komise a bude určitě důležité, jaký vytvoříme si eh, vztah s budoucí komisařkou pro dopravu. Dnes ještě máme zkusku s paní Bolcovou. Byla tady zmínka o balíčku pro mobilitu. Naše frakce v minulém legislativním období měla celkem příznivý postoj. Také eh, vláda na mé země je, ve, pro, je pro tento balíček, i když chápeme, že tady ještě přetrvávají různé potíže. A mě by tedy jako kolegy zajímalo, co uh, uděláte pro Eh, to pro nalezení řešení, které bude uspokojivé i pro východoevropské země, které zatím proti tomuto balíčku eh, protestují. Možná víte, že země eh, západu zase chtějí bojovat proti nekalé konkurenci, kdy dochází k často falešné delokalizaci směrem na východ, delokalizaci podniků, které předstírají, že jsou z východní Evropy, ale potom eh, operují výhradně ve Francii, Itálii, Německu a v Rakousku. Pokud jde o leteckou dopravu, byli bychom rádi, kdyby se učinil pokrok v oblasti jednotného evropského nebe. Eh, například je třeba odblokovat citlivou otázku Gibraltaru eh, Víme, jaké je pozadí tohoto problému. Zajímalo by mě, zda máte nějakou strategii v této oblasti právě i v souvislosti s Brexitem, který to může celé zkomplikovat nebo naopak zjednodušit, ale nevíme, jak to dopadne. Někdo přede mnou už mluvil o Brennerském eh, průsmyku Itálie i Německo tady musí najít nějakou schodu. Děkuji. Děkuji a prosím dodržujte eh, řečnickou dobu, jinak vám budu ostřihovat mikrofon. Dvě minuty platí pro všechny. Pan Robert Zile, máte slovo. Děkuji, Karimo. Eh, a eh, paní ministrině, vítejte na výboru pro dopravu. Já jsem propásl část vaší prezentace, ale informovali mě, o čem jste mluvili. Byla tady zmínka o balíčku mobility Eh, eh, pochopila jsem, že jakmile dostanete mandát eh, od parlamentu, tak jste připraveni postupovat v jednání. Nicméně jsou tady určité překážky a také ministři dopravy z některých zemí EU jsou dnes v Bruselu. Ještě je tady problém s pravidly, protože předchozí parlament už si něco stanovil pro balíček mobility. A možná, i když se rozhodnete začít vyjednávání, tak ne, nejsem si jist, jak rychle budou moci začít. Jsou tady také odlehlé země, které jsou eh, eh, rozpolcené. Je tady také takové názorové rozdělení mezi východem a západem, pokud je o balíček mobility. Vy se hodně zajímáte o snižování emisí CO2. Když se podíváte na balíček mobility, tak eh, eh, je tady často zaznamenáváme pohyb prázdných nákladních vozidel bez, eh, bez nákladu, což samozřejmě přispívá ke zvyšování emisí CO2. Pak tady je také otázka trhu z autobusové dopravy. Je tady nějaká naděje, že by rada učinila nějaký postup ku předu? Také určitě budete mluvit s ministry dopravy o CEF. Jsou tady určité rozpory mezi eh, původním návrhem komise a návrhy parlamentu, pokud jde po eh, mm, možnosti výdajů v rámci tohoto mechanismu. Děkuji. Děkuji vám, paní Konorala Zague. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις... Děkuji. Já bych chtěla srdečně poděkovat za prezentaci, kterou jsme si vyslechli ze strany eh, ministryň a chtěla bych vám popřát mnoho úspěchu. Já jsem si přečetla váš pracovní program a mm, viděla jsem, že jste hovořili i vy o digitalizaci a snižování znečištění. To jsou důležité cíle. Chtěla bych se zeptat, jaké konkrétní kroky učiníte pro to, abyste dosáhli těchto zmíněných cílů. Musí se také mm, zohlednit, že e, východiska jednotlivých členských států jsou různá. Vedle toho mm, bych vás chtěla ještě požádat, abyste se zmínili o těch zásadních prioritách. A byla bych ráda, abyste nás ujistili, že učiníte vše pro to, abyste sjednotili názory ohledně balíčku mobility a že zohledníte původní stanoviska Evropského parlamentu. Také je nutné zajistit, že práva pracujících v tomto oboru budou zlepšena a že se zlepší také bezpečnost na evropských dálnicích. A co se týče cestovního ruchu, já jsem byla ministriní cestovního ruchu a vím, že trvale udržitelný rozvoj je velice důležitý a samozřejmě cestovní ruch a doprava jsou spojeny. Eh, je vaším také záměrem podpořit plán Evropského parlamentu ohledně vytvoření zásadního rozpočtu, ohledně eh, tohoto sektoru v rámci víceletého finančního rámce a jakým způsobem eh, můžete přispět k sjednocení politiky cestovního ruchu. Děkuji mnohokrát, děkuji za všechny tyto otázky a myslím, že budete takřka pokračovat, eh, potřebovat každá takřka jednu hodinu, ale nebudete mít hodinu, budete mít několik eh, minut. Takže eh, byla tady otázka ohledně balíčku mobilitu a také práv cestujících. To bych chtěla zdůraznit. Stanovisko parlamentu zde bylo také eh, zdůrazněno z hlediska intermobility, to znamená, jestliže je tam 8 místna kola, tak tam musí skutečně být tento počet zajištěn. A tady se dívám na pana Liberackýho, protože to je náš zpravodaj v této věci. Toto je otázka cti. Um, stanovisko Evropského parlamentu ohledně práv cestujících se nezmění. Tady právě potřebujeme to propojit s cestovním ruchem e, a e, tedy s místy pro kola ve vlacích. Máme tady celou řadu otázek ohledně balíčku mobility, dále jednotné evropské nebe, e, Pan Ertuk eh, také hovořil o autonomních automobilech a o datech. Mohli byste nám říct, jakým způsobem Finsko eh, tady eh, bude postupovat? Jakým způsobem se budete jak si pokoušet o tuto automatizaci? To všechno nás zajímá. A dále samozřejmě letecký průmysl, daně kerosinu, i to bude součástí uh, vašich priorit. A pak je tady celá řada otázek ohledně cestovního ruchu, protože to je stěžení bod našeho výboru. Takže teď máte možnost odpovědět paní ministrině cestovního ruchu. Eh, paní ministrině dopravy bude hovořit jako první. Kaikille koordinátorejle erinomaista. Děkuji, děkuji všem koordinátorům za vynikající otázky, za velice zajímavé příspěvky. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, budu se snažit co nejlépe zodpovědět tyto důležité otázky. Pokud jde o finské záležitosti, samozřejmě o, o těch také mohu hovořit, ale my jako předsednictví tady tady budeme hovořit především jménem Rady. Byly tady otázky na to, jak finské předsednictví eh, bude jednat eh, neutrálně. My samozřejmě chceme naslouchat všem stranám. Víme, že diskuse o balíčku mobility budou náročné. My se snažíme nacházet kompromisy, které zohlední různé názory a chceme takto postupovat i nadále. Ve svém předsednictví Eh, také eh, chceme se věnovat důležitým tématům, jako je otázka změna klimatu a jak lze omezovat emise eh, v dopravním odvětví. Balíček mobility, samozřejmě sociální a tržní pilíř byl velice problematickým tématem na radě. Vím také zhruba, jaký je názor europoslanců. Není to jednoduché téma a my se musíme snažit dospět k rovnováze mezi sociálními právy řidičů a mezi dobrým poskytováním služeb. Musíme se snažit o efektivní služby. Víte, že Rada má svůj názor na balíček eh, v prosinci na Radě byl přijat a Rada je tedy připravena začít jednat s parlamentem, pokud možno ještě během finského předsednictví a i zde my jako předsednictví budeme chtít jednat neutrálně, snažit se najít kompromis. A jsem přesvědčena, že naše spolupráce bude vynikající, i když je to složité téma. Pokud jde o eurovinět a e, spoplatnění evropské dopravy, tomu se e, také budeme věnovat v červnu už se to projednávalo eh, a jednání budou pokračovat nadále během finského předsednictví eh, a budeme se snažit s nimi udělat co možná největší pokrok. Tady je třeba najít rovnováhu mezi subsidiaritou a zohledněním klimatických aspektů. Je ještě moc brzo na to, abych spekulovala, jak bude vypadat konečný výsledek. Bilaterálně jsme vedli rozhovory s členskými státy a jednání budou pokračovat v září. Vím, že eh, parlament má svůj názor eh, na eurovinět. Eh, pokud jde o klima, chceme, aby EU skutečně v tom byla globálním aktérem a měla společný názor. My se stále držíme pařížských cílů a Eh, chceme eh, mít dlouhodobé cíle pro Evropskou eh, unii. Členské státy vyjádřily většinově podporu tomu, že by se přešlo na klimatickou neutralitu do roku 2050 a budeme se snažit o společný postoj. Rada bude pokračovat v jednáních, která budou podkladem pro rozhodnutí na vysoké úrovni chceme vytvářet pobídky, které by eh, právě umožnily přechod na tu klimatickou neutralitu. Také se budou konat neformální eh, zasedání rady na toto téma 20. září. To bude jednání rady se zaměřením výhradně na klimatické výzvy. A pak tady eh, byl dotaz na služby s používáním digitálních informací. To se objevuje třeba u multimodálních způsobů dopravy, používání nových technologií. Eh, v evropských eh, městech se například rozmáhají různé elektronické elektrické koloběžky a podobně a snažíme se podporovat takové další možnosti. Eh, v letecké dopravě, na to se také někdo ptal, eh, chtěli bychom mít ambiciozní cíle, abychom dosáhli cílů v Paříži. To budeme prosazovat i v rámci ICAO. Také je třeba sledovat eh, efektivitu, eh, zamyslet se nad budoucností systému obchodování s ETS. Konečným cílem je snižování eh, emisí, ale nechceme samozřejmě vytvářet byrokratické překážky. Otázka biopaliv v letecké dopravě, to také bychom chtěli podporovat, chtěli bychom najít způsob, jak pobízet eh, společnosti k používání nových technologií. Pak tady zazněl dotaz na legislativní návrhy v oblasti dopravy. V roce 2013 tedy komise eh, přišla s návrhem jednotného evropského nebe a souvisejícího nařízení Bohužel eh, nebylo zatím dosaženo dostatečného pokroku, protože tady jsou určité eh, zeměpisné spory. Evropské nebe je stále ještě roztříštěné. Eh, je tady poměrně silná letecká doprava, silný provoz a musíme se snažit to nějak lépe uspořádat, aby nedocházelo k přílišným spožděním a aby letecká doprava produkovala méně emisí. Pak tady byl dotaz na práva cestujících v železniční dopravě. Vím, že Evropský parlament eh, má už svůj názor na návrh komise. Je, jak už jsem říkala v úvodu, Finsko by chtělo na radě dospět k obecnému eh, postoji, a to nejpozději na prosincovém zasedání rady. Pak někdo hovořil o jednáních o víceletém finančním rámci a o mechanismu pro propojení Evropy. Samozřejmě jednání o víceletém finančním rámci jsou jednou z našich priorit. Musíme dospět k vyváženému výsledku, který bude zohledňovat nové priority, ale i tradiční politické eh, otázky a tak, abychom splnili společné cíle. Finsko chce podporovat dokončení jednání o tomto rámci do konce roku. Potom digitalizace a automatizace dopravy, na to tady také bylo několik otázek. Digitalizace a automatizace jsou klíčové pro Finsko. Návrh e-freight eh, je eh, důležitá cesta k digitalizaci nákladní dopravy. V červnu už eh, se o tom začalo hovořit a jsme připraveni zahájit trialog, jakmile bude schválen vyjednávací mandát parlamentu. Chtěli bychom letos na podzim to nějak eh, dokončit. Možná ještě pár slov k automatizaci Eh, samozřejmě to může být prospěšné z hlediska zlepšování bezpečnosti, omezování emisí, eh, omezování dopravních eh, zác, ale pochopitelně to vyžaduje propojení s výzkumem. A my si myslíme, že tady je třeba posílit spolupráci mezi členskými státy aby se nějak práce nepřekrývala. Bylo tady celá řada dalších, eh, no, bylo tady hodně otázek. Doufám, že budeme mít i další možnosti tato témata probrat do budoucna. Děkuji. Děkuji, paní ministrině dopravy a paní ministrině cestovní ruchu. Máte celou řadu otázek, takže sl- máte slovo. Ano, děkuji za vaše otázky. Já odpovím na ty otázky, které jsou velmi důležité, jako je například udržitelnost v dopravě, otázka také eh, kroku, která se, které se týkají klimatu. Již za rumunského předsednictví se hovořilo také o digitalizaci, která může v podstatě naskytnout různé příležitosti, pokud jde o dodržení eh, zásad, které byly stanoveny v rámci pařížské dohody. A může také napomáhat udržitelnému růstu v Evropě v souvislosti i s klimatickými změnami. Během našeho předsednictví budeme řešit právě tu otázku digitalizace jako velmi důležitou a pokusíme se také řešit otázky změn klimatu. Doufáme, že členské státy se také mohou zavázat k cílům, aby se v podstatě podpořili tyto aspekty i v souvislosti s návrhy komise. Budeme se snažit řešit to právě v souladu i s odvětvím dopravy, aby se zmírňoval dopad Eh, negativní těchto odvětví i v rámci digitalizace. Digitalizace v rámci třeba dopravních podniků, oběhového hospodářství. Tady existují opravdu velmi různorodé příležitosti, jak tyto věci zpracovávat současně. Eh, může se tady hodně sázet i na místní rozvoj. Byla tady také otázka týkající se například eh, využívání eh, dopravy udržitelné, jako jsou například kola nebo jiné typy eh, tohoto druhu. A to je v podstatě otázka, která více tedy spadá do toho sektoru dopravy. Pan Kontura v podstatě také zmínil otázku Eh, strategie v oblasti dopravy a propojení. My určitě budeme o těchto věcech diskutovat více dopodrobná do budoucna. Zdá se, že možná se to ještě za finského předsednictví nestihne, ale v každém případě je tedy cílem právě tu digitalizaci specificky uvádět v život a zaměřit se na tyto otázky. Potom otázka rozpočtu také padla. Byly tady návrhy například na to, jakým způsobem se bude využívat víceletý finanční rámec. Cestovní ruch zde jistě má své nezastupitelné místo a je důležité, aby společnosti, které působí v oblasti cestovního ruchu, mohly využívat různé programy v rámci víceletého finančního rámce stejným způsobem jako jiné podniky v jiných odvětvích. Existují zde různé nástroje, například programy v rámci vnitřního trhu, zemědělské fondy a také program Invest EU. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za všechny tyto odpovědi, které budou jistě také předmětem toho druhého kolečka poslanců a budou prohloubeny. A začínám hned panem Deli. Chci jenom upřesnit, že není mým bratrancem. A píše se N. Takže, pane Dali, na začátku našeho mandátu jsem musela prohlásit, že nejste mým bratrancem. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Opravdu nejsme příbuzní, ale spolupracujeme ve spoluprávě dobře, protože nemáme žádný příbuzenský vztah, to někdy věci může spíše stěžovat. Pokud jde o eh, být zástupce koordinátora EPP, tam už tedy některé věci zazněly ohledně balíčku mobility a v podstatě ten balíček, tam vidíme velkou mezeru mezi těmi členskými státy, které se nacházejí ve středu a těmi, které jsou na okraji. A pokud vím, během tedy těch jednání Finsko sehrálo velmi konstruktivní úlohu a snažilo se právě tyto věci nějakým způsobem vyvážit, ale všechny ty návrhy v podstatě, které byly vyváženější, se nakonec nepodařilo v podstatě nějakým způsobem prosadit a my jsme v podstatě tady zažili, že se určité věci prostě jenom přenášely, eh, že se prostě převzal text a přenesl se beze změny do obecného přístupu. A my jsme přitom normotvůrci, takže v podstatě pokud chceme nějakým způsobem zajišťovat kvalitu legislativy, aby se věci mohly snadno také implementovat, aby zde byla právní jistota pro zúčastněné subjekty, tak je nutné, abychom tyto věci zpracovávali bedlivěji, protože jinak, myslím, mohu být dokonce přesvědčen, že členské státy, které zůstanou mimo, budou v podstatě mít opravdu problémy s tím, eh, jak by se tyto věci mohly implementovat. Čili v podstatě půjde o to, že to pak může vytvářet další problémy, které se budou akumulovat. A vy jste říkali, že budete usilovat o to, abyste získali určitý přehled o názorech, které existují. A já bych chtěl slyšet, jakým způsobem to chcete dělat v praxi. Eh, samozřejmě, že my tady budeme chtít, aby se spolupracovalo vyváženějším způsobem s parlamentem. Děkuji. V rámci tohoto druhého kolečka máte každý minutu 30, protože je vás 21. Takže celý dopoledne nemohu s vámi strávit a myslím si, že ministrně mají také jiný program. Pokračujeme. Pan Beranto. Prosím, máte slovo, minut 30. I guess I need to get used to the various ways. Já myslím, že v podstatě <laughs> vím, že není vždycky jednoduché ty věci vyslovit. Děkuji ministriním, že se mezi nás dostavili a že také přišli včera mezi nás. A já v podstatě jsem v, v oblasti, která se nachází na koridoru ten T a právě ta otázka dopravních sítí mě zajímá a snaha také odstraňovat e, správní zátěž, abyste zdůraznili právě vaše úsilí pracovat na těchto dopravních sítích a parlament už přijal první čtení, pokud jde tedy o tu e, agendu TNT v oblasti tedy inteligentních systémů a v podstatě, abych chtěl vědět, zda tedy skutečně to hodláte dotáhnout za vašeho předsednictví a jaký v podstatě tady máte časový harmonogram v radě, kdy můžeme očekávat stanovisko rady, abychom právě mohli už zahájit mezi institucionální jednání. V každém případě vám přeji hodně úspěchů do vašeho předsednictví a těším se na spolupráci v nadcházejících měsících. Ano, děkuji mnohokrát. Paní Le Chanton, ne, Le Chanton, Prosím, minuta 30. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy ministrině. Cestovní ruch je zásadně důležitý pro Francii. Francie je nejvíce navštěvována, máme 90 milionů návštěvníků, to je údaj z minulého roku. Já jsem eh, z jižní části, z Fražis. Paní ministrině, já bych se vás chtěla dotázat na mm, okružní cesty lodí. To je také oblast, kde jsme vlastně kompetentní. Víte, že o 30 v posledních deseti letech se navýšily tyto okružní plavby. My máme 32 hlavních destinací, to znamená asi 90 přistání a chtěli bychom samozřejmě využívat této oblasti z hlediska vytváření eh, cesto, eh, pracovních příležitostí. Jsou tady dvě důležité věci. Jednak investice a dodržování živo- pravidel životního prostředí. Potřebujeme tedy strategii z hlediska okružních plaveb zlepšit přijímání hostů v přístavech, mít kvalitní služby a chceme také ufinancovat takzvané čisté lodě. Co se týče životního prostředí, tak zde musíme zabránit eh, vypouštění užitkové vody do moře. Potřebujeme tedy zajistit takzvaný eh, čistý cestovní ruch. Jakým způsobem se díváte na tento obor z hlediska budoucnosti? Děkuji, pan Danielsen. Máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já využiju možnosti a budu hovořit švédsky. Vážené Eh, paní ministrině, je tady otázka, která už tady zazněla a týká se balíčku mobility. Je to otázka kabotáže a tak dále. A také vysílání pracovníků. Tato směrnice je také pro nás velmi důležitá. Pokud chcete vytvořit eh, systém sociálně udržitelné dopravy, tak musíte zajistit pracovní podmínky, které ovšem by měly být specifikovány v této směrnici o vysílání pracovníků. Chtěl bych vědět, zda chcete zahájit trialog v této souvislosti v oblasti balíčku mobility. Je tady také jiná možnost, to znamená realizovat to, co už bylo přijato. Jak budete postupovat? Co ve vašem pracovním programu hovoříte také o pracovním úřadu. Chcete nebo nechcete jít touto cestou a jaké jsou vaše možnosti? oblasti silniční dopravy v rámci současných kompetencí můžete nebo nebudete realizovat nějaké cíle v této oblasti a je možná digitalizace také silniční dopravy? Paní Deparně, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. And uh, Katri Kulmuni, um, ich wünsche Ihnen und uns allen ein... Já bych vám chtěla popřát, vážené ministrině, dobrý start a e, byla bych ráda, kdybyste pokročili v oblasti mobilitě. Já bych chtěla hovořit o e, přepravě zboží na železnici. Rada zatím se ještě nehodla e, v této oblasti. Evropský parlament má již jasnou pozici, která byla odsouhlasena, vyjádřila jasné zlepšení těch podmínek, to znamená podmínek, které by měly být zlepšeny zvláště z hlediska ekologie a podmínky, které by měly být přitažlivější. Rada zatím se k tomuto nedohodla. Jakým způsobem chcete využít vaší doby a jak zajistit, aby toto sloužilo v budoucnosti jakým způsobem tady můžeme zajistit open data a také jednotnou eh, cestovní jízdenku, jak zlepšit také přístup handicapovaných osob. To jsou pro nás velmi zásadní podmínky, aby skutečně toto nařízení bylo hodno toho názvu. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Pan Olivier je na řadě. Minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní ministrině dopravy, já jsem naslouchal vaší technické prezentaci, ale dovolte mi, abych řekl, že tato prezentace mi připadala poněkud chladná. Hovořila jste o datech, o automatizaci, o dekarbonizaci. Samozřejmě v deset minutách nemůžete se zmínit o všech otázkách, ale je tady jedno důležité téma, eh, na které se zapomnělo. To jsou lidské aspekty. Za těmito rozhodnutími a směrnicemi jsou také lidé. Když Evropská unie se rozhodla, že eh, práce vysílaných pracovníků je zásadní, tak to je právě ta otázka, která se tu objevuje. Vy jste téměř nehovořila o sociálních právech pracujících. A co se týče práv vysílaných pracovníků, tak tady se jedná spíše o důstojnost. Ve Francii vidíme, polské nebo rumunské pracovníky, který, kteří vlastně žijí na těch dálnicích, kteří jedí ve svých kabinách, eh, kteří eh, pracují, jako kdyby byli na nucených pracech. Takže tato otázka nás samozřejmě zajímá. Já bych se vás chtěl zeptat, myslíte, že byste se zásadně pustili do těchto otázek sociálního charakteru během vašeho předsednictví těch eh, příštích šesti měsících? Není zapnut mikrofon. Další řečník. Paní Merkunen, máte slovo. Ano, děkuji, děkuji také za kolegu, Využívám této příležitosti, abych právě tady pozdravila také finské zástupkyně. Jsem tady jediná finská představitelka v tomto výboru. Velmi děkuji za představení finských priorit. Kolega už položil řadu důležitých otázek týkajících se politiky v oblasti klimatu, což je velmi důležitá věc v rámci programu a také tedy balíček mobilita, který je opravdu velmi důležitý, ale zároveň složitý e, soubor textu. A chtěla bych se zeptat, na nadcházející měsíce, protože jedno ze zásadních rozhodnutí bude to, které se bude týkat eh, víceletého finančního rámce. Už tady padly nějaké otázky na toto téma, zejména pokud jde o Connecting Europe Facility. To je skutečně zcela zásadní pro rozvoj eh, evropských sítí, které by měly být inteligentní, udržitelné, aby se mohly věci propojit a Evropský parlament zde již dříve přijal své stanovisko na to, jakým způsobem v podstatě zvyšovat mobilitu v rámci těchto nástrojů. Čili bych chtěla vědět, jakým způsobem v podstatě se bude v rámci Connecting Europe Facility a VFF také posilovat právě tato otázka propojování Evropy jakožto tedy určitý podnět pro další investice do inteligentních infrastruktur v Evropě. Děkuji mnohokrát. Mikrofon je vypnut. Dobře, pak se zase k vám vrátím. Až poté. Pak budete na řadě. Musíme dodržet také rovnováhu politických stran. Všechny politické strany by měly mít možnost položit otázku. Paní Kutežár, kde jste? Dobrý den, vítejte, máte slovo. Thank you. And thank you, madam. No, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vítáme zde ministrině na zasedání výboru. Pokud je o program rady na začátku mandátu, nabízí skutečně určitá vodítka pro celou řadu politických oblastí, včetně odvětví dopravy ten pracovní dokument, který byl předložen, pokud je o finské předsednictví, tam se tedy zabýváme otázkami také lodní dopravy. Je to spolupráce s námořní mezinárodní organizací a také v podstatě otázka o digitální udržitelné eh, dopravy v této oblasti. Já bych chtěla specificky vědět, jakou úlohu v podstatě hodláte věnovat na námořní dopravu v rámci celkové strategie dopravy v rámci Evropy a jaké kroky předsednictví chce učinit proto, aby se skutečně eh, řešila otázka námořní dopravy v rámci velmi dobře strukturované politiky a také propojování například právě těch vzdálených oblastí, například ostrovních. Já sama, která pocházím z ostrovní oblasti, vím, jak je důležité, aby tyto oblasti byly právě propojeny a proto mě zajímá tedy ta otázka námořní dopravy. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji mnohokrát za vaši otázku, paní Rodriguez. Minuta 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych také nejprve chtěla eh, poblahopřát ministriním za finské předsednictví. Jsem si jistá, že budeme mít výbornou spolupráci a ostatně váš úspěch bude úspěchem všech. Já bych chtěla eh, položit tři otázky. Co se týče dopravy, eh, Říkali jste, že přikládáte velký význam eh, posilování práv spotřebitelů. Já bych se chtěla zeptat, pokud jde o spotřebitele nebo uživatele loukostových leteckých společností, mám pocit, že někdy digitalizace je určitou bariérou e, pro to, aby spotřebitelé mohli prosazovat svá práva a podávat reklamace. Jak chcete konkrétně posílit v tomto ohledu práva spotřebitelů? Dále, cestovní ruch stále více i díky digitalizaci se používají byty k turistickým účelům, ale je tady také mnoho měst, kde je velká nabídka takovýchto bytů a potom mají nedostatek regulace a vznikají z toho problémy i s uživateli a s různými turistickými politikami. Hodláte eh, nějak eh, sjednotit postup v tomto ohledu? A poslední otázka, klimatické změny a námořní doprava a e, zachování oceánu. Jak, co chcete udělat, aby v námořní dopravě e, se omezila kontaminace oceánu? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Luka Kacka, vracím, se k vám. Děkuji mnohokrát. Prezidencia. E, ano, Vítáme zde paní ministrině. Já skutečně doufám, že finské předsednictví a také ženské zastoupení e, v tomto předsednictví pomůže balíčku mobility, aby se pohnul kupředu, že se tady skutečně bude sázet na důležité principy, důležité svobody, které také se v této oblasti uplatňují. A já bych chtěla položit otázku, jaké máte úmysly, pokud jde o usměřování svobod a jednotného trhu na jedné straně a jak hodláte tedy toto dostat do souladu a tedy také omezení, která existují, omezení, která se týkají například eh, vysílání pracovníků protože zásadním principem se zdá být snaha omezovat emise, ale zároveň zde existují určité, určitá omezení týkající se kabotáže a vysílání pracovníků. Jakým způsobem se pokusíte tedy tyto neřešitelné věci řešit? protože velmi často se říká, že se v podstatě bude bojovat proti zneužívání, ale zároveň často dochází k omezování konkurenceschopnosti protože to v podstatě není možné jak si nastavit tak, aby se snižovala konkurenceschopnost. Pak je tady otázka Brexitu. Brexit může mít skutečně zásadní dopad na odvětví dopravy. Jakým způsobem se budete snažit tento dopad zmírnit? Například i v oblasti eh, námořní dopravy vznikají otázky, které se třeba týkají znečištění. Jak budete řešit tuto oblast? Monsieur Peter Monsieur Peter Lundgren, la parole est à vous pour 1 minute 30. Peter Lundgren, minuto 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já nemám přímou otázku, paní předsedkyně, eh, ale chtěl bych nejdříve vyjádřit přání, aby finské předsednictví zdůrazňovalo balíček mobility, protože v mnoha zemích západní Evropy tento balíček byl velmi problematický a nebylo jednoduché protlačit některá ustanovení. Chtěl bych poděkovat panu Ertugovi, který pracoval na tomto balíčku, ale nyní musíme stanovit jasná pravidla. Vážené paní ministrině, potřebujeme zde mít eh, spravedlivou soutěž a nikoliv, eh, jak to probíhá v současnosti, kdy dochází k dumpingu a k úděsnému eh, jaksi vykořišťování řidičů. Další věc. Chtěl bych hovořit o životním prostředí. Víte, že v oblasti dopravy jsme zodpovědní za velké procento emisí. A víte, že ve Fensku byla přijata rozhodnutí, zvláště z hlediska nákladních automobilů. My se snažíme opravdu snižovat jejich počet na silnicích, ale problém je v tom, že nedochází k intermodalitě z hlediska napojení Německa. Eh, je to problém infrastruktury. Jakým způsobem odstraníte tyto strukturální zúžená hrdla z hlediska intermodality? A další věc. Chtěl bych vědět, zda chcete jaksi zakázat ty mega nákladní automobily. Děkuji mnohokrát, pan Peter Luther. Pane Liberacký, teď jste na řadě vy. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní ministrině, za vaše vystoupení také na téma prvního balíčku mobility. To je opravdu důležité, aby chom si uvědomili, že právě zde se Evropa rozděluje a jakým způsobem dosáhneme určité konzistence protože otázky regionálních programů a například tedy otázka koridoru v oblasti Balcké oblasti. Můžete nám nějak pomoci, aby tento projekt byl skutečně životaschopný, aby dostal financování, abychom skutečně našli správnou cestu koordinace? Otázka železniční dopravy, protože v podstatě ve FF Tady se mi opravdu líbí váš přístup revitalizace, modernizace, aby infrastruktury byly účinnější. Nicméně peníze pořád chybí. Myslíte si, že v podstatě bude možné použít Junckerův plán právě díky tomu, že se v podstatě nějakým způsobem najdou nástroje, buď v rámci partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, nebo že se nějakým způsobem vlastně najde pákový efekt, jakým způsobem v podstatě budete usilovat o to, aby tady skutečně byl konzistentní prostor, který bude účinnější. Myslím, že jsem nepřekročil, možná jsem byl pod. Děkuji, pane Bratský, že mi pomáháte. V mém úkolu pan Lütken, Lütže, paní předsedkyně žádný problém. Blahopřeji a vítám obě ministrině. Zažijí určitě okamžiky radosti, ale i frustrace. Já jsem měl tu šanci, že jsem byl ministrem dopravy a cestovního ruchu několikrát. Určitý údiv ohledně jednoho aspektu, o kterém jsme hovořili, trvalé udržitelné e, postupy, klima, to je samozřejmě důležité, ale málo jsme hovořili o zaměstnanosti, o ekonomici a, a málo jsme se zmínili o sociálních aspektech zaměstnanosti a přitom cestovní ruch a doprava to jsou oblasti, z kterých žijí naše podniky. A demokratické aspekty také tady nezazněly příliš často. E, jde o enklávy v Evropě. Enklávy proč? Protože tam není dostupnost internetu. Je dobré hovořit o digitalizaci, ale musí tady být zajištěno, aby evropští eh, občané měli mm, dostupnost. A dále je nutné propojit veřejnou dopravu pro osoby, pro podniky. To jsou dvě naléhavé poslání, dvě, dva naléhavé úkoly. Takže to propojení Evropy není příliš eh, zajištěno. A někdy tady skutečně nabývají vrchu extrémní mm, postupy. Takže Jakým způsobem tady chcete postupovat z hlediska hm, těchto enkláv v Evropě, které představují desítky tisíců evropských občanů? Děkuji, pane Linčen. Chtěla bych říci, že bitva za hm, zlepšení klimatu znamená také bitvu za zaměstnanost. Pan Scott, máte minutu 30. Uh, thank you. Ano, děkuji mnohokrát. Já vás tady vítám vaše předsednictví vítám. A myslím, že tady skutečně máme tedy takový přehled o tom, jak Skandinávie dává šanci mladým talentům, jakým způsobem v podstatě se bude řešit otázka eh, do roku 2050, pokud jde o neutralitu v oblasti uhlíku, protože když se podíváme například na ulice Londýna, tak v podstatě je snaha tedy zastavit dopravu, že skutečně potřebujeme tedy v podstatě tu uhlíkovou neutralitu už do roku 2025 Tedy ty plány jsou spíše do roku 2050, ale ta snaha jiných sil je tedy snížit to případně na 2030. Jakým způsobem budete postupovat? aby se nějakým způsobem vyjasnily ty informace, které někdy působí poněkud zmatečné, protože v podstatě, pokud jde o ten další bod programu, vidíme, že v podstatě bohužel jsme příliš nepokročili, že naopak je ten pokrok dosti smutný, pokud jde o hlíkovou neutralitu. Čili v podstatě, jakým způsobem se pokusíte vyslat poselství, které bude jasné, aby skutečně e, zde se parlament mohl zapojit náležitým způsobem a jaké budou také konkrétní strategické kroky. Já jsem v podstatě zjistil, jaké jsou hlavní překážky, pokud jde o ten rok 2050 a tedy tu uhlíkovou neutralitu. Buďte prosím poctivé a řekněte, co tomu stojí v cestě. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za tento jasný signál, který jste vyslal. Pokračujeme. Pán Navuko, dobrý den, máte slovo. Uh, Děkuji. Chtěli bychom vám tady skutečně popřát hodně úspěchů, pokud je o balíček mobility. Nebudu se k tomu příliš vracet, nicméně vy o tom hovoříte, že tady je určitá naděje, pokud jde o tuto oblast. A teď v podstatě výbor do posud nebyl také schopen zaujmout jednotné stanovisko. Je to opravdu věc, která hodně rozděluje. Čili v podstatě vy jste říkali, že chcete pokročit dále a jakým způsobem v podstatě hodláte dosáhnout toho, aby se zapojili všichni. Protože my zde všichni v podstatě máme jaksi stejný zájem o dopravu a bylo by jistě nevhodné, aby některé země nebyly zastoupeny. Jakým způsobem v podstatě Počítáte tedy s tím, že získáte více jak polovinu členů tohoto výboru? A další otázka se týká kombinované dopravy, protože v podstatě já se v rámci výboru zabývám právě otázkou kombinované dopravy jako stínový zpravodaj EPP, čili jaká je vaše ambice v této oblasti? Jakým způsobem mohou tyto věci pokročit dále? Já myslím, že jenom 15 vteřin mám. Très bien. Dobře. Pane Vitanové, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ministers, distinct... Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní ministrině, vážení kolegové. Já bych se ob- chtěl obrátit na ministrině dopravy a budu pokračovat bulharsky. Eh, chtěl bych vám popřát mnoho úspěchů v realizaci vašich cílů z hlediska vašich priorit, snižování emisí, to jsou věci, které podporujeme. Myslím si, že je nutné, abyste byli velice poctiví z hlediska vyjednávání ohledně balíčku mobility. Víte, že eh, tato otázka je velmi důležitá, zvláště pro Bulharsko. Není možné, abychom byli vylučováni z jednotného trhu. Jako socialista jsem velice znepokojen tou možností, která by spočívala v tom, že zaměstnanci nadnárodních eh, společností by přišli o své povolání, protože mm, víme, že malé a střední podniky jsou často také rodinnými podnikami a je to jediný zdroj obživy. Jakým způsobem zabráníte úpadkům a ztrátě zaměstnání? To je první otázka. Víte, že v minulém mandátu parlamentu byla přijata některá rozhodnutí, která jsou v protikladu s cíly finského předsednictví. E, týká se to například navracení prázdných vozů do původní země. Jakým způsobem tyto protiklady mezi e, otázkami zelené ekonomiky a rozdělování EU na východ a západ budou překonány v rámci budoucích vyjednávání. Děkuji. Pane Flego, máte slovo. Eh, Chvala vám půno. Dakle, pozdravím. Děkuji mnohokrát. Zdravím eh, naše pozvané ministrině. Mě těší, že na vrcholu těchto priorit je životní prostředí a všechny aspekty, které s tím souvisejí. To je velmi dobře. Tak toto představila také nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. I tak jsme si to představovali v rámci našeho výboru, ale samozřejmě v rámci šesti měsíců není možné dosáhnout všech těchto cílů. Poté eh, po vašem předsednictví nastupuje Chorvatsko a víte, že pak bude Rumunsko, Finsko, Chor- Chorvatsko, to je trojice, která v 18 měsících by mohla dokázat eh, dosáhnout určitých cílů. Tedy spolupráce s Chorvatskem a ochrana životního prostředí se stala důležitým bodem spolupráce těchto dvou zemí. Chtěl bych se zeptat, v těch 18 měsících je možné opravdu tohoto dosáhnout? Další řečník. Děkuji, blahopřeji vám ke znovu zvolení do křesla předsedkyně a také gratuluji finskému předsednictví a přeji mu hodně štěstí. Já bych se chtěla zmínit o propojení na železnicích. Jaké jsou vaše záměry na zlepšení propojení železnic? v, v odlehlejších zemích se stav železnic zhoršuje a neexistuje napojení směrem na západ. A také máte na, ve rukou takového černého Petra balíček eh, mobility. Jak vytvořit rovné podmínky v tomto odvětví? Já jsem také členkou výboru IMCO. Musíme respektovat práva pracujících, ale také máme doporučení komise adresované členským státům, že je třeba i zajistit bezpečné místo a ubytování pro tyto pracující. To zatím neexistuje. Balíček mobility také zavádí povinnost řidičů eh, ubytovat se a pak je tady také řada bezpečnostních požadavků, jak myslíte, že budete moci uzavřít tento kontroverzní balíček o mobilitě, který, o kterém se vlastně nehlasovalo, došlo k porušení pravidel, ta situace byla velice eh, komplikovaná, proběhlo blokač, blokační hlasování, což je v rozporu s jednacím řádem. Je to tedy, eh, jak vidíte, velice kontroverzní bajíček. Víme, že Finsko hlasovalo pro na radě a teď eh, se ptám, zda budete eh, schopni toto zvládnout, protože se nepodaří snížit emise, když se budou nákladňáky vracet prázdné. Děkuji, pan Milezo má slovo. Grazie, prezident. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji ministrině, že jste přišli dnes mezi nás. Já jsem ze Sicílie, což je oblast eh, v středomorském, eh, eh, středomorském koridoru. Je tady vlastně propojení od Sicílie až do Finska. Eh, je, je, sam, situace ostrovů, zvláště Sicílie, je v dopravě obtížná. Na radě se už toto řešilo, eh, měla by tam být výdajová kapitola, eh, která by zajistila financování dokončení evropských sítí. Mě by zajímalo, zda finské předsednictví hodlá pokračovat v jednáních tak, aby se podpořilo přijetí nařízení zavádějící eh, mechanismus pro propojení eh, eh, Evropy, protože ten koridor Skandinávie, Středomoří je velice důležitá, protože se musí propojit sever Evropy se Středomořím a mohlo by to Eh, opravdu prospět eh, oběma těmto oblastem. Mělo by to velice velký dopad na obchod, na mm, počet pracovních míst, cestovní ruch a především na životní prostředí. A my bychom tedy rádi, aby se finské předsednictví v tomto jasně angažovalo. Děkuji. Děkuji. Pan, eh, pan Melezo, pan Hry má slovo. jste minister, hodně jako Én a bizottság azon alelnöke vagyok. No, rá děkuji. Já jsem místo předseda tohoto výboru, který je zodpovědný za otázky dopravy a mm, stejnou pozici jsem vykonával také v předchozím legislativním období. Já chápu, že je velice obtížné nás seznámit se všemi těmi různými tématy, já jsem byl také státní tajemník, takže tomu rozumím. Nicméně, zároveň mám pocit, že tady určité aspekty schází. Toto slyšení v rámci tohoto výboru mm, vnímám tak, jako kdyby cestovní ruch neměl dostatečnou váhu. Víte, že mezi námi je alespoň, jsou alespoň tři bývalí ministři cestovního ruchu. A ostatní by také chtěli zdůraznit význam cestovního ruchu. V Evropské unii nemáme příliš mnoho legislativních ustanovení ohledně cestovního ruchu, ale musíme na to dávat pozor. Pokud nebudeme podporovat turistiku, tak budeme mít mnoho problémů v budoucnosti. Bez cestovního eh, ruchu a bez eh, důležitých opatření celá ta architektura se zhroutí a bude tady celá řada problémů, více problémů než možností a šancí. Já si dovolím zaslat delší dopis na toto téma eh, paní ministrini a požádám vás, abyste se nad tím zamyslela. Je důležité také, aby ve víceletém finančním rámcu došlo ke změnám, aby tam byl vlastní rozpočet pro cestovní ruch. Paní Mes, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za vaši dobu, vážené ministrině. Mám dvě otázky. Jak podle vás je možné zajistit propojení mezi evropskými městy? Když si uvědomíme, že když jdete například z Tokia do Osaky, v Japonsku, tak to trvá dvě hodiny, nemusíte přestupovat. A když se podívám na Lucemburg, když chci z Lucemburku do Berlínu, což je víceméně stejná vzdálenost, tak to trvá 9 hodin a třikrát musím přestupovat. Co byste mohli udělat v této oblasti, abyste podpořili TGV, tedy vysokorychlostní vlaky? Zase používám eh, Lucemburku, když chci do Bruselu, trvá to tři hodiny. Samozřejmě mě se líbí malé vesnice v Belgii, ale bylo by lepší, kdyby to jezdilo poněkud rychleji. A taky si kladu otázku, zda bychom nemohli opět nastolit systém nočních vlaků, tak jak to existovalo v minulosti, to už prakticky neexistuje. Chcete podporovat noční vlaky a ještě menší otázka, na které mi záleží. Otázka jak na dopravu, tak cestovní ruch. Co můžete udělat pro to, aby všechny infrastruktury a nádraží eh, byly dostupné všem osobám mm, bez ohledu na jejich potřeby? To znamená, abychom nemuseli žádat o speciální klíč, když chceme na toaletu. Víme, že celá řada zemí v podstatě podepsala umluvu ohledně postižených osob ale eh, pravdou je, že na eh, nádražích je to velice obtížné, musíme tyto potřeby vždy oznamovat předem. Nemyslím jenom na určité postižení, ale jsou to také mm, slepí občané a tak dále. Děkuji za tuto otázku. Paní Bilbao, čekala jste a už jste se dočkala. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, musela jsem na chvíli odejít. Právě protože jsme měli eh, tiskové prohlášení k programu cestovního ruchu v souvislosti s programem Erasmus+, a eh, jedná se o program inkluzivního cestovního ruchu ve spolupráci s dvěma neziskovými organizacemi, eh, které Eh, budou tuto otázku řešit. Nevím, možná některé otázky už tady byly zodpovězeny, ale já bych chtěla nejprve říci, že tedy doprava, vidím, je v rukou žen ve Finsku, to je dobrá zpráva. Eh, každopádně se mi líbilo vaše vystoupení, paní ministrině, ve kterém jste řekla, že v této nové epoše musíme zajistit, aby v centru dopravní politiky byli lidé musíme, že musíme dospět ke konkrétním výsledkům a podporovat blahobyt a prosperitu lidí v duchu udržitelného růstu. A v tomto kontextu bych se chtěla zeptat na balíček mobility, už asi se o tom tady hodně mluvilo, a myslím, že jsem jasně pochopila, že chcete udělat pokrok s tímto balíčkem parlament už k tomu eh, hlasoval. A pokud jde o řešení eh, kombinované dopravy, eh, to je také téma, které ještě zůstává otevřené. Zda se tomu budete věnovat také tematice pronajímaných aut v rámci balíčku o mobilitě a potom také elektronické dokumenty v nákladní dopravě a pak ještě otázka eh, pracovní doby. Rada k tomu nepřijala postoj, nicméně ehm, mm, eh, eh, respektive nejedná se o pracovní dobu, ale o změnu, změnu času zimního a letního. Zda také tomuto se budete věnovat. Parlament už se k tomu vyjádřil a potom ještě intermodalitu. Mluvíme hodně o klimatických změnách v souvislosti s průmyslem, ale pokud jde o tu multimodalitu, zajímalo by mě, zda chcete eh, povzbudit členské státy k tomu, abychom definitivně mohli budovat prioritní evropské projekty, protože pokud nebudou ty, vznikat tyto prioritní evropské projekty, členské státy tomu kladou do cesty překážky, tak nedosáhneme eh, těch cílů, které jste tady vytyčila. Takže děkuji a mm, předem za odpověď. Děkuji mnohokrát. Eh, když eh, říkám minutu 30, tak to nemůže být minuta 50. Říkám to také z hlediska odpoledního zasedání. Vážené paní ministrně, jistě jste si všimli, že tady celá řada otázek ohledně toho slavného balíčku mobility. Nebudu tady popisovat historii tohoto babí, balíčku v, této, v tomto výboru, ale ten cíl je jednoznačný. Balíček mobility musí mít za výsledek skutečnost, že zaměstnanci v silniční dopravě nesmí být zaměstnanci druhé zóny. To znamená, že musí mít důstojné pracovní podmínky a tyto podmínky musí být dodržovány. Takže jde zde o důstojnost. Nepracujeme roku 2019 jako do začátku století. A jsou tam vlastně mm, dva parametry. Sociální otázka a environmentální otázka. Ano, otázka eurovinety musí být řešena. Druhá věc, která je důležitá, to je to, abychom v budoucnosti všechna ta zneužívání, která existují v silniční dopravě, byla zastavena. Jde nám o to aby se také respektovaly malé střední podniky a je to také snaha znovu aktivovat tu otázku za stejnou práci, stejnou mzdu. A třetí aspekt tohoto balíčku mobility. Všichni víte, alespoň ti, kteří tady byli v minulosti a kteří jsou zde nyní, všichni víte, že jsme dlouho vyjednávali o tomto balíčku, prakticky dva roky. A Říkám vám hned, že e, nebudu ještě další dva roky vyjednávat. To znamená, finské předsednictví by mělo řídit e, tato vyjednávání. A další věc. Klimatická otázka. V této oblasti bych byla ráda, kdyby finské předsednictví nám určilo směr, rozsah a ambice je nutné, aby se tady spustila okamžitě cestovní mapa. Proč? Protože tady máme 10 let pro to, abychom zvrátili tu křivku. Ano, oblast dopravy se musí snažit více než ostatní sektory, takže ta doba je sečtená. A když vás tady poslouchám, abyste o tom mluvili, je tady obrovská výzva z hlediska odstranění těch evropských enkláv. Dále otázka nočních vlaků. O tom už se nehovoří a přitom jsou tady úžasné pilotní projekty v některých zemích. Pan Esli hovořil také o uhlíkové neutralitě. Jak se nám to podaří? Jaká je tady cestovní mapa? Pak někdo tady položil tu důležitou otázku námořní dopravy. To jsou ty okružní plavby a tento cestovní ruch kde se hovoří o vlastně jakýchsi plavací, plou, plavacích městech. A tady jde o to, aby se respektovala místní populace, aby se bdělo nad konzumací eh, energie, abychom dávali pozor na skleníkové plyny. Takže mm, je nutné toto dostatečně pilotovat a musíme tady vnímat rytmus, protože my musíme eh, splnit tyto priority, co uděláme z hlediska klimatické změny, co uděláme v sociální oblasti. A potom je tady ta otázka toho, jak nám mohou pomoci technologické nástroje. Takže každá máte nyní 10 minut. Kiitoksia oikein paljon. Děkuji mnohokrát za úžasné otázky, děkuji za komentáře. A my to zohledníme během svého předsednictví, budeme se snažit o dobrou spolupráci s parlamentem i do budoucna. Jsem ráda, že jsem mohla dnes přijít a ráda se vrátím do parlamentu někdy v budoucnu k další diskusi o těchto důležitých tématech. Pan Olivier tady mluvil o tom, že přístup Finska je celkem pragmatický, někdy možná až technický. A e, tento technický přístup se snažíme ukazovat i ve svých příspěvcích a ta témata, která jste zmínili, bereme velice vážně a chceme u nich e, dosáhnout pokroku. Byla tady řada dotazů na balíček mobility. My jsme rádi, že eh, velká část eh, bude projednávána na trialogu během finského předsednictví začneme eh, třístraná jednání u těch témat, kde už máme stanoviska parlamentu i rady, ale ještě čekáme, než parlament přijme oficiální vyjednávací mandát. Je jasné, že rada a parlament na některé věci mají odlišné názory a my se budeme snažit dělat maximum pro nalezení eh, kompromisu a výsledku. Je tady, eh, jsou tady i někdy rozdílné názory mezi členskými státy. Mluvili jste o sociálním eh, tržním eh, pilíři. Celá řada poslanců se o tom zmiňovali ve svých dotazech. Samozřejmě ten sociální a market a tržní pilíř vyvolává různé názory. My se snažíme začít neutrálně, všechny si vyslechnout a podrobnosti potom řešit při dalších jednáních. Pak tady byl dotaz na sítě TNT. Víme, že parlament má zájem na chytrých transevropských sítích. My bychom chtěli dosáhnout obecného přístupu rady, jak už jsem říkala ve svém úvodním příspěvku, a chceme, pokud na to bude čas, zahájit i jednání s parlamentem. Eh, le, paní Lešanto, Lukaševská se ptali na námořní odvětví. Byl tady také dotaz na výletní lodě. My chceme především dělat rychlé kroky ke snížení, snížení emisí, eh, k dosažení cílu IMO a je také určitě tady možnost přechodu na alternativní paliva. Automatizace otevírá možnosti, jak snižovat emise v námořním odvětví a chceme eh, toto podporovat v globálním měřítku snižování eh, emisí v námořním odvětví. Paní Deparně a Další se ptali na práva cestujících v železniční dopravě. Já jsem si vědomá toho, že Evropský eh, parlament eh, už vyjádřil svůj názor. Eh, jak jsem říkala, úvodem cílem zase je dosáhnout obecného přístupu rady na prosincovém zasedání rady ministrů. Potřebujeme vyvážné řešení, pokud jde o povinnosti železničních společností na straně jedné a na straně druhé práva cestujících. Pan Danielson se ptal na kombinovanou dopravu a monitorování. E, ten návrh e, souvisí se sociálním pilířem balíčku mobility. Jak jsem říkala, chceme pokračovat v jednání. Časový harmonogram bude záležet na tom, jak budou jednání postupovat. Paní Kutahara se ptala na spolupráci s IMO na námořní politiku a na ostrovy. Námořní bezpečnost je pro Finsko důležitým tématem a mělo by to být nedílnou součástí dopravní politiky. V tomto okamžiku nejsou na stole ale žádné legislativní návrhy, ale chtěli bychom se v diskusi zaměřit na budoucnost námořního odvětví. Paní Virkunen se ptala na CEF a víceletý finanční rámec. Jak už jsem říkala, Finsko chce toto řešit eh, do konce roku. Chtěli bychom dospět k dohodě o víceletém finančním rámci. A samozřejmě nemohu se teď tady vyjadřovat k víceletému finančnímu rámci a rozpočtovým otázkám. Do toho patří i mechanismus eh, CEF. Obecně by se dalo říci, že eh, CEF a TNT jsou důležité pro fungování jednotného trhu a i pro regionální soudržnost. Paní Rodriguez se ptala na práva cestujících v letecké dopravě eh, a na návrh komise. Eh, víme, že pro parlament je toto zásadní a Finsko by chtělo zase toto znovu projednávat na expertní úrovni. Chceme projednat současnou situaci a zamyslet se nad tím, jakým směrem by se měla umírat další legislativa. Pan Einzel se ptal na klima, o tom hovořili i mnozí další. Eh, Rada eh, ministrů 20. Eh, září se bude zaměřovat výhradně na klimatické změny a klimatické výzvy, protože to samozřejmě už se souvisí právě i s dopravním odvětvím, ale otevírá toto téma také mnoho příležitostí. Je tady veliký potenciál pro snižování emisí v dopravě a je nezbytné, aby Rada toto projednávala. Pak se pan Flego ptal na spolupráci s Chorvatskem, která, která je také součástí TRIA. My uh, máme kontakty s dalšími zeměmi TRIA, zvláště s chystaným chorvatským předsednictvím a budeme uh, pokračovat v tomto typu spolupráce. Paní Mec se ptala na železniční dopravu Eh, udržitelná spojení jsou důležitá, především ta krátká spojení. Eh, eh, tam právě železnice je velice udržitelnou možností. Bohužel nemáme vysokorychlostní síť, ta je dosti roztříštěná, ale obecně chceme podporovat rozvoj železniční dopravy. Paní Barandika se ptala na tu úpravu zimního letního času. Jsme v takové situaci, že řada členských států ještě nedala stanovisko k tomuto návrhu. Byl tady návrh jednoho z poslanců, že by komise měla vypracovat přesnější zprávu, než bude přijato definitivní rozhodnutí. Tak my se budeme snažit o pokrok v této věci. Děkuji a nyní eh, kolegyně eh, Kulmuniová zodpoví otázky, které spadají do její působnosti. Kiitoksia kaikista kysymyksistä ja... Ano, děkuji za všechny otázky a poznámky. Já budu odpovídat na ty, které se týkají cestovního ruchu. Paní Lušanto v podstatě hovořila o eh, otázkách cestovního ruchu a různých tedy těch okružních forem turismu bylo vydáno sdělení týkající se součinnosti v oblasti právě těchto okružních cest a my budeme tyto věci bedlivě sledovat, abychom viděli, jaký zde nastal vývoj pravděpodobně příští předsednictví potom bude moci se těmito věcmi zabývat ještě do větších podrobností, protože samozřejmě zde existuje velmi těsná vazba mezi touto formou cestovního ruchu, životním prostředím, dopadem na klima, což je také v podstatě zmíněno v našem programu a víte, že je to naše priorita. Chtěla bych také připomenout, že Evropa právě připravuje celou řadu těchto okružních eh, cest i na bázi zelených programů. Paní Deparne a paní Med se ptali na otázku dostupnosti a směrnice na toto téma. Otázka tedy související s cestovním ruchem V rámci našeho předsednictví chceme povzbuzovat členské státy, aby zlepšovali přístupnost a dostupnost jednotlivých míst, aby to dělali na dobrovolné e, bázi a v podstatě existuje zde celá řada nástrojů, které mohou využívat firmy, které by chtěly tedy zlepšovat tuto situaci a digitalizace i zde může právě zvyšovat dostupnost. Pochopitelně, že můžeme určité věci kompenzovat právě digitalizací tu nedostupnost třeba fyzickou pro některé osoby. Paní Rodriguez Piniero se ptala na platformu ekonomickou, na Airbnb a otázky, které jsou s tím spojeny. My v podstatě víme, že ekonomika založená na platformách hodně působí v oblasti cestovního ruchu, v oblasti ubytování například z legislativního hlediska. Samozřejmě to má tedy vliv na vnitřní trh a pochopitelně zde hovoříme o tom, že nařízení v podstatě by zde mělo jaksi působit. Pan Ainsley se potom ptal na otázku snižování emisí a jakým způsobem to budeme řešit v oblasti cestovního ruchu. Zde bych chtěla právě zdůraznit, že naším cílem je nepůsobit v nějaké abstraktní rovině, ale skutečně napomáhat například recyklaci Eh, tomu, aby byly účinnější služby. Je tady samozřejmě zase podíl digitalizace a tomu, jak dopravní služby mohou být rozvíjeny. náležitým způsobem. Když se podíváme na skutečnost, že máme skutečně prioritu v oblasti udržitelných postupů v oblasti životního prostředí, v oblasti dalších součástí ekonomiky. Pan Flego se ptal na eh, chorvatské předsednictví. Samozřejmě, že s Chorvatskem spolupracujeme budeme pracovat i na tematice udržitelného cestovního ruchu a zdůraznili jsme samozřejmě také digitalizaci a Chorvatsko potom rozhodne eh, o svých vlastních prioritách samozřejmě v okamžiku, kdy začne tedy předsednictví chorvatské. A ještě na závěr bych vám chtěla skutečně poděkovat za všechny otázky, za vaše připomínky. Pan Rohej říkal, že pošle dopis. Ano, velmi se na to těšíme. Jsou tady tedy různé návrhy a otázky týkající se cestovního ruchu. A já bych chtěla říci, že je opravdu důležité si uvědomit, že Toto odvětví má velký dopad na život malých a středních podniků, protože velká část těch podniků, které působí v oblasti cestovního ruchu, jsou MSP a pracovní skupiny v radě budou v podstatě tedy obohaceny o skupinu na vysoké úrovni právě v oblasti cestovního ruchu, která se sejde v Helsinkách. Čili opravdu mnohokrát děkuji za vaše připomínky, děkuji vám za pozvání a všem vám přeji hodně úspěchů do vaší budoucí práce a doufám, že budeme moci těsně spolupracovat. Vážené paní ministrině, děkuji a blahopřeji vám finskému předsednictví. Blahopřeji k tomu, že jste klimatickou otázku dali na vrchol vašich priorit. Bylo tady celá řada otázek, které tu zazněly, ale víte, že venku v Bruselu je 42 stupňů. A pokud nešlápneme na plyn, tak to nebude 42 stupňů, bude to více v budoucnosti. Takže všichni tady neseme odpovědnost. Mládež potom volá, a my nemůžeme mládeži ukrást budoucnost. Musíme mít čistou a udýchatelnou planetu. Musí to být planeta, kde právě otázka dopravy a cestovního ruchu je klíčová. Musí to být planeta, kde se dobře žije. A vy jste hovořili o otázkách dat. Je nutné, abyste se vrátili a vysvětlili nám digitalizaci, protože tuto otázku jsme tady neprohloubili. Komu patří tato data? Kdo jsou vlastníci těchto údajů? Pan Ertuk hovořil o automatizovaných vozech. Ale e, jakým způsobem se zde budeme dělit o tyto veřejné údaje? Je to vůbec možné? A také jste uvedli to, že je nutné pracovat na konkrétních věcech. Konkrétní věci to je rozpočet. Je nutné se podívat také na solární zařízení, co se tady dělá, jakým způsobem přerozdělit území Eh, máme tady enklávy, máme tady zapomenutá území a to není možné. A musíme snižovat skleníkové plyny zásadním způsobem. A zároveň vlastně hledat eh, řešení, které by bylo udržitelné, to znamená během vašeho předsednictví musíme mít řešení typu eh, win-win. To znamená, ekonomické otázky budou důležité ale také otázky politických rozhodnutí budou zásadní. V každém případě, vážené dámy, bylo pro nás čest, že jsme vás zde měli mezi námi. Budeme i dále spolupracovat během těchto šesti měsíců. Budeme vás provázet a budeme se snažit, aby tato cestovní mapa byla co nejvíce konkrétní, tak abychom v rámci finského předsednictví dosáhli skutečného úspěchu v porovnání se všemi předsednictvími Evropské unie. Děkuji vám a myslím, že bychom vám mohli zatleskat. Není jednoduché takto vystupovat, v každém případě se brzy uvidíme. A dveře mé kanceláře jsou otevřeny, ne nonstop, protože také odjíždím na dovolenou, ale brzy na shledanou. Yeah, yeah. You send me an email. Mes chers collègues, la commission n'est pas... Drazí kolegové, zasedání našeho výboru neskončilo, pokračujeme dále. Je vais demander pour le point suivant. Oui, oui. Takže přejdeme na další bod. Já jsem našla svoje kladivo. Monsieur Viry, vous voulez parler? Pane Viry, jestli chcete mluvit, musíte ven. Tous ceux qui veulent parler, je vous invite à sortir maintenant. Všichni, kteří chtějí nyní hovořit, jsou vyzváni k tomu, aby opustili nyní sál. A my budeme pokračovat v našem zasedání. S'il vous plaît. C'est la dernière fois. Allez, nous continuons. Takže budeme pokračovat s následujícím bodem. A jedná se o studii ohledně modálního transferu evropské dopravě a cesty, kterou bychom měli následovat. A zde mám tu čest přijmout pana Enrico Pastory. Pan Pastory nás seznámí s touto studií Eh, po které jsme volali velmi dlouho. A máte k dispozici 12 minut, abyste nás seznámil s celkovým přehledem této otázky a poté budeme mít diskusi s vámi. Takže dávám vám 12 minut. Hello, good morning eh, everyone. Dobrý den všem. Děkuji vám, že mám možnost hovořit o této velmi zajímavé studii, která byla dokončena v loňském roce a je pro mě potěšením, že ji mohu teď předložit novému výboru TRAN. Myslím si, že to bude užitečné i pro vaše budoucí jednání. Takže v podstatě o čem budeme dnes hovořit, budeme v podstatě vycházet z toho, jak také je tedy koncipována celá studie. Takže v podstatě tady máte jednotlivé body, ten politický kontext, analýza údajů, jak vypadá dnešní situace, potom se podíváme na hlavní výsledky, eh, co tedy v podstatě také představuje překážky pro tu modalitu cílem v podstatě bylo poskytnout vám, výboru TRAN, ale všem zúčastněným subjektům aktualizovanou analýzu pokroku, kterého bylo dosaženo k cíli, kterým byl stanoven v Bílé knize o dopravě, která vyšla v roce 2011. A cílem, který tam byl zdůrazněn, ten je skutečně velkou výzvou a v současné době se zaměříme právě na existující údaje a na to, jakého bylo dosaženo do posud pokroku. Já bych v podstatě chtěl schrnout to, co říká Bílá kniha, pokud jde o oblast modality v dopravě. Jedná se tedy o zcela zásadní součást a širší strategii, která usiluje o dekarbonizaci v dopravě. Takže je to určitý nástroj k tomu, abychom mohli dekarbonizace dosáhnout. Čili cílem dekarbonizace eh, je právě tedy to, že se má zaměřit naše úsilí i na modalitu, která je jedním z prostředků, jak dekarbonizace dosáhnout. Asi 20% posun už nastal právě na tu oblast udržitelné dopravy a to by se mělo rozšířit potom na 50 v roce 2050 pokud jde o cestující, tam jsou obecnější cíle do roku 2050. Většina těch cestujících na střední dopravní vzdálenosti by měla zajišťovat železnice a proto tedy se pracuje na železniční síti. A ta má být tedy rozšířena dostatečně do roku 2050 Tomu se věnuje velká pozornost, existuje zde celá řada iniciativ na straně komise a jsou tedy prostředky, které se také věnují na to, aby tento cíl mohl být splněn. Teď, když se podíváme na analýzu údajů Pokud jde tedy o modalitu v dopravě cestujících, tady v podstatě nevidíme nějaké velké změny, když se podíváme na právě porovnání mezi osobní a nákladní dopravou. Čili z hlediska těchto údajů můžeme říci na jedné straně, že se vlastně nic nestalo, ale není to pravda, protože Tady vidíte určité rozdíly na vnitrostátní úrovni. Tam přece jenom je eh, pozorovatelná určitá dynamika, která je odlišná. A měli bychom se právě dívat na různé segmenty, protože když se podíváme například na nákladní dopravu, tak cílem zde bylo omezit podstatě tuto dopravu právě v té hranici 300 kilometrů, ale když se podíváme na ty různé typy, tak u železniční dopravy to jsme zaznamenali v posledních deseti letech velmi silnou dynamiku intermodality v této dopravě, protože konvenční doprava může být někde velmi slabá, čili ta celková data ukazují právě snahu v podstatě určitých snah o vyvažování mezi jednotlivými specifickými segmenty. Když se podíváme na osobní dopravu, tak tam máme například vysokorychlostní železniční dopravu, která pomáhá právě tomu, aby lidé přešli z jiného typu dopravy, nejenom tedy ze silniční, ale například i z letecké dopravy na železniční. Čili musíme sledovat nejenom tedy ty středně eh, dlouhé tratě, ale také městskou dopravu. A tam můžeme opravdu konstatovat, že došlo k podstatně důležitým změnám. Pokud jde o výhledy, v podstatě nevidíme tady velké změny do budoucna. Máme tady určité referenční scénáře. Do toho roku 2050 se tady podstatě ukazují určité možnosti změn, pokud jde o ten podíl jednotlivých typů dopravy a pokud jde tedy o současný stav věcí. Ta intermodalita je velmi důležitá věc, když zjišťujeme právě možnost eh, převádět silniční dopravu na jiné typy. A samozřejmě je tady určitá tedy poptávka, která opravdu požaduje tento typ služeb. A to samé tedy platí i o těch sítích TNT, které v podstatě mm, mají tedy určitý eh, komplexní systém řešení mezi silnicí a železnicí a tady samozřejmě významnou roli sehrávají investice a bylo to skutečně tedy z tohoto pohledu nakonec jenom na nižší úrovni, než jsme očekávali. Pak je tady otázka přitažlivosti, například železnice v rámci interoperability. Interoperabilita na železnici je opravdu hodně daleko tedy od toho cíle, aby byla úplná. Existují zde významné iniciativy, které přinášejí výsledky a přinesou výsledky ještě v dlouhodobém měřítku, ale teď je třeba se podívat na e, způsob různých možností chování na trhu. Máme tady i otázky samozřejmě regulačního prostředí mezi různými typy dopravy a tady je ten obrázek odstíněný mezi členskými státy, mezi silnicí, železnicí. Tam jsme mohli tedy pracovat s různými úrovněmi, různými kritérii a používají se tedy různá schémata. Co je velmi podstatné, tady máme tedy určité důležité oblasti. Jak jsem říkal už na začátku, je třeba zaměřit se na městské oblasti, protože roste tedy samozřejmě atraktivita těch eh, středních ploch ve velkých městech pro cestující, pro různé tedy typy hospodářského podnikání a proto je důležité se zaměřit na tyto koncentrované oblasti. Integrace mezi jednotlivými typy dopravy může být také zahrnutá například pokud jde o úroveň infrastruktury, Můžeme tam zahrnout nové multimodální terminály například a propojení mezi těmito typy dopravy je také důležité v podstatě eh, zlepšovat technologie, které slouží těmto typům činnosti. Teď, když se podíváme na výsledky hodnocení a potenciál, když se podíváme na údaje, cíl v roce 2011 Bílé knize eh, zatím nebyl tedy splněn, ale Souvisí to pravděpodobně také s tím, že je ještě příliš brzo, abychom měřili jeho dopady, protože je tady otázka právě toho, že když bude k dispozici infrastruktura, pak to bude mít tedy dále vliv na ty výsledky a pak se můžeme tedy skutečně dostat v těch projekcích až do roku 2030. Čili v podstatě tam, kde je to koncentrováno, například v těch městských oblastech, tam tedy ta intermodalita je zřetelněji použitelná a pak se můžou v podstatě hledat další kombinovaná řešení. Důležitý potenciál také můžeme hledat například v té oblasti vysokorychlostní dopravy železniční pro osobní přepravu. A pak je tady otázka tedy toho technologického rozvoje, který může být tedy pro tu intermodalitu také příznivý. Samozřejmě existují zde i určité překážky. Pokud jde o překážky, myslím si, že to je velmi důležitý bod. Interoperabilita je samozřejmě důležitá, nastavení rovných podmínek, také musí být ještě dosaženo. Celá řada věcí se skutečně sleduje. Komise sleduje třeba nákladovou složku, nicméně ještě zde nejsou ty věci jaksi v plné míře interně řešeny je tady otázka právě možností třeba zdanění podle typu dopravy a to si myslím, že bude mít potom další dopad na vývoj událostí. Pak je tady chybějící infrastruktura, zejména pro ty multimodální typy dopravy a také chybí normy, standardy pro multimodální dopravu. Pak je tedy otázka té vysokorychlostní železniční dopravy, tam také ještě chybí určité věci a pak tedy chybí také otázka koordinace mezi e, rozvojem železniční dopravy a územním plánováním obecně ve vztahu právě třeba k těm městským centrům, protože to není vždycky zcela konzistentní ve vztahu k rozvoji měst a plánům v této oblasti. Pak je tady otázka technologií, vidíme, že tedy výměna informací mezi provozovateli, to je zcela zásadní bod, který by mohl na pomoci zlepšení účinnosti a konkurenceschopnosti eh, celého odvětví. Takže jsem v podstatě vyjmenoval ta hlavní eh, ta hlavní témata a teď tedy doporučení. Doporučení ta musí být skutečně zřetelná, musí být měřitelná. Pak tady máme právě třeba ty, ty určité meze pro ty dopravní vzdálenosti, které mohou posloužit jako dobrý ukazatel. Je velmi občas obtížné sledovat eh, určité sestavy těch statistických údajů a jejich poměřování pokud jde o železnici, železnice je opravdu velmi výrazný segment, nicméně musíme zde zase do toho sledovat právě tu otázku tedy toho tradičního způsobu dopravy, kde v podstatě dochází k určitému poklesu, zatímco kombinovaná i intermodální doprava výrazně roste v posledních letech. Další doporučení se týká právě toho, aby bylo nastaveno prostředí s rovnými podmínkami, aby provozovatelé mohli opravdu účinně poskytovat služby. Pak je tady zaměření na sítě, na rozšiřování sítí pro modální přechod. Ty terminály, mm, o kterých jsem již hovořil předtím, a potom takové mírnější opatření, to je tedy to sdílení informací v oblasti třeba nákladní dopravy, například i v oblasti právě využívání lodní dopravy, vodních cest pro přepravu zboží. Tam právě tedy ještě není ta situace dostatečně pod kontrolou aby skutečně byla tady spolupráce mezi těmi jednotlivými provozovateli ve vnějším prostředí a na těch terminálech. Také výměna informací v osobní dopravě, kde by uživatelé měli právě znát různé možnosti a měli mít více informací o tom, jaké existují možnosti v oblasti například eh, vodní dopravy, lodní dopravy a pak tedy ta otázka těch městských oblastí, udržitelné tedy plány v oblasti mobility v městských celcích a podpora politiky v této oblasti. Omlouvám se, že to bylo dlouhé, ale e, tímto opravdu zavírám své vystoupení. Ta studie je opravdu velmi objemná, takže jsem se pokusil z ní zúraznit ty nejdůležitější aspekty. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Bylo by dobré mít tedy s vámi také diskusy. Děkuji za tuto prezentaci. Já jsem si přečetla vaši studii a mám eh, mnoho otazníků. Například v žádném okamžiku v této studii nehovoříte o takzvaných externalitách. To znamená, kolik skutečně stojí nyní eh, silniční, eh, silniční doprava a jak to porovnat například eh, s, pře, s překladem nákladních automobilů na železnici. A jak reagovat na zprávu účetního dvora. Tam například se říká, že TGV, tedy vysokorychlostní vlaky, jsou velmi drahé. Jaký je tady plán B? Vy hovoříte o tom, že je nutné renovovat železnice. To je skutečná výzva. To by totiž v budoucnosti umožnilo skutečnou intermodalitu. Takže v této studii železniční renovace bude tou skutečnou pákou? A další otázka, kterou bych vám chtěla položit. Ano, byl tady fakultativní cíl ale v každém případě my bychom měli přejít na závaznost, protože železniční eh, přeprava zboží ještě nedosáhla té správné úrovně. To znamená, pokud chcete dosáhnout klimatických cílů, eh, protože to vytváří pracovní příležitosti a také, protože tady ta správná biodynamika, pak je nutné obnovit přepravu zboží na železnicích, to znamená, každá eh, země by měla například dosáhnout těch 30%. A to jsme ještě velmi vzdáleni. Jaké je tady Jaká jsou tady finanční mechanismy, které by se měly mm, spustit? My jsme před tady měli zástupkyně finan, eh, finského předsednictví. ta by mohla být takovým spouštěčem. Takže eh, mohli byste z hlediska těch perspektiv nám konkrétně říci, za jakou dobu by se nám to podařilo? To, to jsou moje první jaksi, otázky z titulu mé funkce předsedkyně. A nyní předám slovo těm, kteří budou o slovo žádat. Paní Teller, takže máte slovo. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát za prezentaci a za studii. Já jsem nová poslankyně, takže si to sebou určitě vezmu na eh, čtení na letní dovolenou. Jménem EPP bych chtěla položit dvě otázky. Naše skupina podporuje koncept mobilita jako služba a chtěli bychom tedy ambic, větší ambice v podpoře třeba integrovaného systému vydávání jízdenek. je třeba eh, tedy nějak uspůsobit regulaci. Jaké návrhy máte v této věci? A druhá otázka. Myslíme si, že integrace, konektivita, interoperabilita mezi různými druhy dopravy prostřednictvím rozvoje nových technologií je věc zásadní pro efektivní eh, modalitu a vzhledem k, i k ambiciozním klimatickým cílům, které jsme si vytyčili, to znamená, že doprava bude méně eh, uhlíkově intenzivní, jaké realistické cíle byste navrhli pro jednotlivé druhy dopravy, které budou měřitelné a, a budou přispívat k efektivnímu propojení modality. Děkuji. Pane Artuge, máte slovo. Vy nechcete hovořit, pane Artuge. Dobře. Paní Bilbao. Bez mikrofonu. Chtěla bych poděkovat za studii a za prezentaci. Neměla jsem ještě čas si dokument celý zanalizovat, ale chtěla bych se zeptat eh, na jednu věc a na vaše návrhy. Bílá kniha vytečuje mnoho cílů a mluví se o multimodalitě, interoperabilitě, kombinované dopravě, eh, přechodu eh, dopravy eh, zboží na jiné typy dopravy, ale takovou páteří celé této problematiky je budování evropských prioritních projektů TNT. Vy jste říkal, že tady ano, to je jasné, stojí to hodně peněz, a to není ale jediný problém. Problémem je to, že podle toho, co říká účetní dvůr, tak se vynaložila spousta peněz, ale ten systém je neefektivní, roztříštěný a Evropská komise nemá nástroje pro to, aby přiměla členské státy k plnění těch naplánovaných projektů. To znamená, že když se mluví o externalizaci nebo internalizaci nákladů, tak v žádné zprávě se nemluví o tom, kolik nás na evropské úrovni stojí evropské prioritní projekty, které jsou vybudovány jenom částečně, ale nejsou dokončeny. Hlavním problémem i na mapách, které jste analyzoval, je to, že drtivá většina zemí eh, právě má problém v té přeshraniční oblasti kde probíhají největší zácpy, je tam největší index CO2 a silniční doprava v posledních letech eh, produkuje více emisí. A co tady můžeme dělat s tímto? Mně se samozřejmě líbí tady ten obrázek všech transevropských sítí v Evropě, Eh, nemělo by se tady třeba také řešit třeba eh, nákup jízdenky. Eh, já bych si ráda koupila lístek v Bilbao až do Berlína, ale bohužel to není možné. Nejsme efektivní, nejsme schopni inovovat, nejsme schopni uh, redukovat emise a účetní dvůr poukazuje na to, že problémem je také klientalismus členským státu při realizaci těchto projektů. Jak nám tedy v tomto můžete pomoct, aby skutečně ten systém eh, se finalizoval a vznikl? Děkuji. Pane Kuf, máte slovo. Thank you, um, Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že ta zpráva je velice podrobná a já ji určitě vítám jako příspěvek do našich diskusí. Myslím, že je třeba krás, klást větší důraz na aktivní cestování, tedy eh, pěší turistiku a cyklistiku. Eh, eh, je tady určitě potenciál přechodu na tento způsob dopravy, eh, zvláště ve městech. EU eh, e je stále více urbanizovaná a když se podíváme na dopravní statistiky, tak se ukazuje, že je tady velký problém se soukromými vozidly, hlavně ve městech, nejenom z hlediska emisí CO2, ale také z hlediska eh, podílu na stavu ovzduší v městech a je třeba udělat vazbu také mezi aktivním cestováním a lidským eh, zdravím. Když se bude dotovat toto aktivní cestování v podobě pěší chůze a cyklistiky, tak to určitě přispěje jednak ke snižování obsahu uhlíku, k zlepšování lidského zdraví, omezování dopravních zácp a nezaznamenávám eh, dostatečné zmínky o této možnosti ve zprávě. Vítám odkazy na gender ve zprávě a v posledních letech eh, se také hovoří o cestách s více eh, body, které, cestách, které podnikají třeba ženy. A je, myslím, důležité ve zprávě také právě zmínit ten genderový uh, aspekt. Potom uh, se zmiňujete o železniční dopravě a souvisejících eh, nákladech, o těch takzvaných cost overruns, ale není tam to tež třeba pro silniční dopravu. Uh, Eh, obecně tedy vítám tuto zprávu, ale byl bych rád, aby tam byla, bylo větší zaměření na cyklistiku a pěší chůzi, jakožto aktivní cestování a myslím, že by to bylo, mělo být v jádru našich, naší pozornosti. Děkuji. Mm, děkuji mno, mnohokrát za eh, tyto relevantní úvahy. Paní Kundura má slovo. Eh, srdečné díky. Já bych nejdříve si přála vyjádřit díky autorům této studie. Je tam celá řada zajímavých bodů. Vycházíme z toho, že e, silniční doprava je z tohoto hlediska velmi problematická. Samozřejmě, že v jednotlivých zemích jsou různá východiska. V některých státech je situace tak, že železnice má nepatrný podíl na celkové dopravě. To platí například pro Řecko, Španělsko, ještě jiné země. <clears throat> Pokud by se použily vaše návrhy v těchto zemích, jakým způsobem by pak v konečné podobě vypadal tento mix dopravy, eh, jak z hlediska přepravy cestujících, tak také zboží, protože to odpovídá tomu cíli snižování emisí. Jde o to, aby železnice sehrávala větší roli. Ale abychom toho dosáhli, potřebujeme zásadní opatření a investice do infrastruktur. Vyhodnotili jste například, jak objemné by tyto investice měly být i z hlediska eh, zaměstnanců a zdají jsou ještě například jiné alternativy, to znamená kombinovaná doprava, anebo využívání například elektrovozů na silnicích. Děkuji paní Kundura. Paní Grapiny, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, že toto bylo zařazeno do programu eh, a že náš výbor projevil zájem o tuto studii. Chtěla bych poblahopřát autorům studie. Ano, pěší chůze je určitě důležitá, cyklistika rovněž ale nezapomínejme, že doprava má vliv na hospodářství a my máme zájem na konkurenceschopné Evropě v globálním kontextu. Jsem ráda, že jste zdůraznil eh, ty typy dopravy, které mají vliv i na hospodářství. Já původně jsem působila v soukromém sektoru a vím, jaké jsou náklady na dopravu. Také jsem ve své zemi působila jako ministrině a vím, o jaké náklady jde. A vím, jak je důležitý čas při osobní nebo nákladní dopravě. Já se tedy ptám, jak můžeme tuto studii co nejlépe využít. V našich zemích můžeme provádět nejrůznější studie, ale potom někdy skončí v šuplíku a ta doporučení už nikdo neuplatní. Je tedy třeba nějak to zhodnotit, ty výsledky té studie. Komu se ta studie předá? Kdo se bude e, teď snažit naplnit ty cíle doporučené ve studii? U Eh, vzdáleností kratších než 300 kilometrů bychom měli zajistit přechod ze silnic na železnici. To je velmi důležité. Když se podíváme na evropskou mapu, tak si uvědomíme, že stále je tady veliká fragmentace železnic. Neexistuje infrastruktura pro vysokorychlostní vlaky. A Vidíme, že interní trh je roztříštěn kvůli nedostatku infrastruktury a já bych tedy chtěla laskavě vyzvat naší paní předsedkyni, aby jménem výboru diskutovala s komisí s budoucím komisařem nebo komisařkou pro dopravu, a aby se opravdu ta, ty studie nějak zužitkovaly a aby došlo ke zlepšení i při mě, eh, hodnocení ukazatelů. To má být eh, cíl studie. Najít eh, nějaká opatření, která opravdu povedou ke zlepšení. Děkuji. Yes, I'm here. Uh, Děkuji za studii. to bude určitě zajímavé čtení na léto. Já mám konkrétní otázku. Viděl jsem grafy za posledních 20 let, jak se doprava vyvíjela. A viděl jsem, že v Evropě říční doprava z nějakých důvodů není eh, využívána eh, v plném potenciálu. Když se podíváme na mapu, je tady propojení Černého moře do celého zbytku Evropy. A mě by tedy zajímalo, jak lépe využít tuto příležitost přepravy zboží třeba po Dunaji nebo po Rýnu. Na základě studií eh, říční doprava je nejméně nákladná a díky tomu by evropská ekonomika mohla být konkurenceschopnější na celosvětových trzích. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Beansene, já se omlouvám za to, že jsem ne, nevyslovila dobře vaše jméno před chvíli. Takže se omlouvám. Každý si zaslouží druhou šanci a to platí i pro vás a podařilo se vám to. Děkuji eh, tedy těm, kteří zpracovávali tuto studii. Myslím, že to ukazuje, že ještě je před námi dlouhá cesta, je to velká výzva a v doporučeních hovoříte hodně o přechodu ze silnic na železnice. Včera jsem jela vysokorychlostním vlakem z Nizozemska do Bruselu, což není moc daleko. Bylo to hodně železnice, ale ne tolik vysoké rychlosti. O tom bych také mohl mluvit, ale mě spíše zajímá ta vnitrozemská eh, vodní doprava. Mohlo byste se zmínit o potenciálu tohoto typu dopravy tím spíš, že v současnosti eh, se třeba eh, pracuje na elektrických motorech i pro lodě. Já jsem do rozpočtového postupu navrhl pilotní projekt ke zlepšení eh, splavnosti vodních cest. A mě by tedy zajímalo, co vy jste v této souvislosti zjistili ve svém výzkumu. Děkuji, pan Ferrera má slovo. Obrigado, prezident. E Vážený pane předsedo, já bych chtěl také poděkovat za prezentaci této studie. Já jsem ještě neměl možnost důkladně si ji pročíst, takže bych měl jednu rychlou, krátkou otázku, anebo dvě, tři otázky, které mi připadají zvláště důležité nebo zajímavé. Nejdříve bych chtěl učinit jakýsi obecný komentář. Tyto studie jsou zajímavé, pomáhají nám v naší práci a možná, že nyní nastala doba, abychom v podstatě oživili eh, praxi z minulosti, na kterou jsme trochu zapomněli. To znamená, bylo by dobré tyto studie přeložit do několika jazyků, místo toho, aby byly jenom v jednom nebo eh, dvěma jazycích. Takže tím bychom přispěli k vícejazyčnosti a také by to ulehčilo výrazně naší práci. Jaký je tady zajímavý bod, který mě zaujal? Především jsou to doporučení. Vy konstatujete, že v posledních eh, letech došlo k určité konstelaci eh, investic eh, v rámci přeshraničních projektů. A já bych se v této souvislosti chtěl zeptat, zda tyto tendence, které jste vypozorovali, budou pokračovat. A zda by bylo možné mě rozšířit. A nebo používat tato pravidla také na lokální, anebo e, vnitřní úrovni, vnitrozemské úrovni. Protože e, to je zajímavé doporučení, ale já se obávám, že celé to plánování programů, o kterých diskutujeme, a celková regulace těch strukturálních fondů, esteja propriamente orientada nesta direção. Jsme diskutovali zvláště v posledním legislativním období, nejdou tímto směrem, právě naopak. Podle mého názoru nepřiměřeně je zde soustředěn zájem na přeshraniční mobilitu a nedostatečně se sleduje to, co by se dalo podniknout na lokální úrovni. Pokud se podíváme například na právní aktiv v oblasti regionálního financování, tak tady konstatujeme, že strukturální fondy například v tomto nařízení eh, nejsou dostatečně využívány. A pak mám ještě další otázku. Tato otázka se týká možných podnětů, eh, které bychom mohli vyslat eh, ze strany našeho výboru, tak, aby se vytvářely pilotní projekty anebo mm, podněty, které by se týkaly rozpočtu Evropské unie. Já se domnívám, že oblast, kterou se zabýváme, mm, je velmi důležitá právě pro jednotlivé pilotní projekty. Bylo by dobré tady mít jakési podněty, které by vedly k těmto projektům a možná bychom se měli zamyslet i nad novými rozpočtovými eh, položkami v tomto smyslu, tak abychom neměli před sebou stále jenom negativní scénáře. Eh, mohli bychom se podívat také na Bílou knihu pro oblast dopravy a v této souvislosti hledat nové cesty, protože business as usual nám neumožní, abychom dosáhli eh, těchto cílů, které byly stanoveny. Takže ptám se, máte ve vaší studii také návrhy na podporu eh, pilotních projektů a rozpočtových eh, linek? Děkuji a já poprosím našeho řečníka, aby odpověděl. Ne, ještě pan Newton, já jsem zapomněla. Máte slovo. Já vám také odpouštím, paní předsedkyně. Jenom taková eh, obecná otázka. Je to velice zajímavá práce. Ve svém výzkumu, jaký jste měl dojem ze stavu v Evropě ve srovnání s jinými velkými světovými regiony, když se třeba srovnáváme s Čínou, s USA, je to samozřejmě obsáhlá otázka, takže bych poprosil jenom o takový obecný komentář. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane pastory, takže máte tady přibližně 10 minut, abyste zareagoval. Snažte se být konkrétní, abychom my si mohli udělat také představu z hlediska legislativy, protože to je to propojení mezi studiemi a námi. Eh, bylo by dobré, abychom se inspirovali konkrétně a aby se to potom promítlo Eh, konkrétně a pozitivně do legislativy. Takže máte slovo. So, thanks for the... Děkuji za všechny tyto velice zajímavé otázky. Není jednoduché je všechny zodpovědět eh, i vzhledem k různorodosti těch témat. Začnu eh, u toho posledního. Že bychom začali se světem a potom bychom se přesunuli do Evropy. My jsme neprováděli žádné srovnání se zbytkem světa v této analýze, ale když se podíváme třeba na rozvoj infrastruktury, tak můžeme říci, že eh, východní část světa, Čína, možná i další země v oblasti roz, se rozvíjejí Eh, rychleji, pokud jde o infrastrukturu a také v této části světa hodně investují do posílení, zlepšení infrastruktury a následně do zlepšení propojenosti jednotlivých míst. Když se podíváte do USA, tam ta situace se mění oproti minulosti. Situace eh, infrastruktury ale není tak dobrá jako v, tom nově, no, v těch nových rychle se rozvíjejících zemích. Pokud jde o tedy rozvoj infrastruktury, tak dnes bych jako takový příklad uvedl asi Čínu ale Evropa je složitější záležitost. My nenavrhujeme, aby se nějak zcela přepracovaly rozvojové strategie, ale aby se spíše stanovily priority. Ano, investovali jsme a budeme ještě v blízké budoucnosti investovat hodně peněz do rozvoje infrastruktury je třeba dokončit tu infrastrukturní síť, je to nezbytné, protože některá spojení ještě chybí a je třeba je doplnit. Podle mého názoru i kvůli kontinuitě celé sítě. Ale musíme si stanovit eh, priority tam, kde je největší potřeba. Byla tady zmínka o přeshraničních oblastech. U přeshraničních oblastí eh, to jsou investice, na které obvykle členské státy moc netlačí a je tedy třeba, aby ten impuls přišel z Evropské eh, unie. A to by, v tom by se mělo pokračovat. Pokud jde o železniční infrastrukturu, diskutovali jsme také o možnosti nejen rozvoje vysokorychlostních tratí, ale také o eh, obnově těch, eh, té konvenční železniční sítě, která v minulosti byla trochu opomíjena. A třeba model také vlaku Intercity, který je v Německu, by se mohl Eh, přenést i do jiných zemích. Možná by to bylo levnější, než vytvářet úplně novou infrastrukturu s vysokorychlostními standardy. Takže to je věc, kterou eh, také můžeme zohlednit. Pokud eh, jde o vnitrozemskou vodní dopravu a související infrastrukturu, my jsme toto tolik ne, nezvažovali, to už bylo mimo působnost eh, studie, protože v cílech eh, Bílé knihy bylo strojnásobení vysokorychlostní železniční sítě a proto jsme se ve studii zaměřili především na toto. A neanalyzovali jsme tolik rozvoj silniční, tedy respektive vodní dopravy. Pokud jde o tu modální transformaci, máme tedy infrastrukturu, služby, působení jednotlivých provozovatelů a potom regulační aspekty. To jsou takové tři aspekty, které je třeba mít na zřeteli. A regulační aspekt, eh, to se právě týká i vás. Vy se samozřejmě zabýváte i ekologickými otázkami. Jak už jsem říkal ve svém úvodu, dekarbonizace je reálným cílem té modální transformace. Je třeba používat způsoby dopravy, které budou ohleduplnější vůči životnímu prostředí, eh, například používání těch vnitrozemských vodních cest, což je asi vůbec nejohleduplnější eh, způsob dopravy vůči životnímu prostředí. A Evropská komise se na to také zaměřuje a stále to platí. Když se podíváme na údaje tak se zdá, že se nic neděje, ale tak tomu není. Pokud se podíváme, tak intermodální doprava se rozrůstá a platí to i u té vnitrozemské vodní dopravy. Tam eh, po, té vodní, eh, po vodních cestách se dopravovalo dříve eh, uhlí nebo různé těžké zboží, které už vlastně se dnes neprodukuje, takže není jeho doprava potřeba. Eh, potom technologické inovace, elektrifikace aut, elektrifikace lodí, elektrifikace železnic, která už vlastně proběhla aspoň ve většině sítě, ale také eh, podpora eh, různých aktivních způsobů pohybu v městských městech. To všechno může přispět ke změně situace. A určitě byste se měli na toto zaměřovat. Pokud jde o ty vnitrozemské vodní cesty, Mluvili jste o potenciálu využívání vnitrozemských vodních cest. Rýn se hodně používá. Samozřejmě tady jsou určitá omezení v důsledku klimatických změn, protože hladina řek v některých částech roku je příliš nízká. A tím je omezena splavnost řek. Pokud vím, na Dunaji nelze eh, vlastně plout po celé délce. Některé části Dunaje jsou splavné, ale ne všechny. Takže není tady úplně přímé spojení eh, z Černého moře až do střední Evropy. Je tady třeba najít různá intermodální řešení. Finally, another aspect which you Další Aspekt, který zazněl ve vašich otázkách, je v podstatě integrace služeb, ale nejenom služeb, ale také otázka například prodeje jízdenek, různá schémata pro mobilitu, to jsou v podstatě věci, kde probíhá výzkum. Máme tady v podstatě různé možnosti v této oblasti. Myslíme si, že tady existuje velký potenciál právě v oblasti třeba informačních technologií, aby se právě mohlo lépe pracovat s tím, jaké typy dopravy se budou využívat. Čili je třeba mít tedy ta dopravní řešení a potom tedy tu informaci, která usnadní jejich používání. E, čili je třeba vědět o tom, že existují tato řešení. A to se netýká pouze cestujících, ale také v podstatě těch uživatelů intermodální způsobu dopravy, například v oblasti nákladní přepravy. Čili je třeba vědět o tom, že provozní podmínky zde existují na té multimodální úrovni, abychom je mohli používat, protože někdy to skutečně e, zase nemusí třeba úplně odpovídat e, poptávce, takže buď se může stát, že tedy ta stávající nabídka neodpovídá, anebo ale také může nastat situace, kdy v podstatě ty špediterské firmy třeba ani netuší, že taková nabídka existuje. Další aspekt, který je důležitý pro eh, toho, kdo vytváří regulační prostředí, je nastavit ty revné podmínky. To zaznělo již v naší prezentaci Eurovinět jistě eh, to je věc, o které se diskutuje již velmi dlouho v rámci eh, Evropské unie a mohu říci, že zatím to skutečně ještě tedy není jednoznačně rozhodnuto. Možná, že by v podstatě ty podmínky byly mm, nastaveny spravedlivěji, kdyby skutečně něco takového existovalo. V té studii právě se věnuje tedy velká část eh, zaměření právě na tuto otázku, jak tedy konkrétně postupovat. Myslím, že jsem odpověděl asi na většinu vašich otázek, možná ne úplně na všechny. Děkuji mnohokrát, pane postory. Vaše studie nám naznačila, že máme spoustu práce, protože pokud chceme skutečně zareagovat na evropské výzvy z hlediska ekonomiky a klimatu, tak nesmí zapomenout skutečně na jeden obor, který je velmi podceňován, to je říční doprava. Státy vůbec neinvestují do eh, pře, eh, přesunu na říční dopravu. A to neznamená, že by to nebylo důležité, ale tento modální přesun je velmi důležitý právě z hlediska těch posledních kilometrů. To je otázka logistiky. A je to otázka, jakým způsobem města budou řešit tuto velkou výzvu přesunu zboží v rámci těch posledních kilometrů u města. To neznamená, že by se tam zahlcovala města dalšími nákladními automobily. Města by měla používat cyklistickou dopravu, ale ty poslední kilometry představují skutečný problém z hlediska logistiky. V každém případě tady budeme sledovat velice zblízka vaši studie a mohu vás ujistit, že budeme postupovat tak, abychom v budoucnosti dosáhli těchto cílů, protože zatím jsme jich nedosáhli ani ve dopravě zboží, ani v dopravě eh, osob. Takže zde je opravdu důležité, aby výbor dopravy naznačoval komisi, jaké cíle si přejeme a pak je nutné na tom pracovat i v rámci jednotlivých členských států, aby tady byla dostatečná legislativa. Děkuji vám za to, že jste tady byl s námi a samozřejmě budete eh, přizván do této komise i v rámci dalších studií. Pokud budete mít konkrétní otázky k této studii, tak neváhejte a můžete nám předat tyto otázky naším prostřednictvím. My předáme panu Pastorimu tak, aby bylo možné získat konkrétní odpovědi. My jsme se také ještě nevrádili k té metodice těchto studií, to by bylo také důležité důležité z hlediska srovnání, tak abychom měli celkový přehled o tom, co se děje ve Francii, ve Švédsku. Takže naším cílem je také se dozvědět, kde se to provádí dobře, kde jsou osvědčené postupy, co nefunguje a podle toho potom hledat adekvátní řešení. Děkujeme mnohokrát, brzy nashledanou. Kolegové, my jsme byli trošku rychlejší, než se počítalo. Já vám přeji dobrou chuť a Naši práci opět zahájíme v 15 hodin. Budeme mít slyšení s komisařkou Bulc, která nám dnes odpoledne řekne v velmi redukovaném časovém oknu, co bude mít za priority, jakou bilanci a jakým způsobem předat toto budoucí Evropské komisi. Děkuji vám a naše jednání je ukončeno.